Yeah, yeah. All right, Gazine's back. Okay, I'll start anyway and... Dobře, no tak začneme. Dříve než vám představím George, tak bych chtěl poděkovat poslancům za to, že na slyšení spolu s výborem ITRE eh, eh, projevili velkou disciplínu když bylo řečeno, že se eh, smí mluvit jenom minutu, protože jsme měli 20 minut spoždění, protože členové ITRE, mě, jaksi, ITRE mělo spoždění, tak jsem moc rád, že se podařilo udržet se v mezích plánovaného času. Další eh, bod je společná je eh, slyši, eh, výměna názorů s naším přítelem kolegou Jařembovským. Děkuji. Děkuji, vážení kolegové, je mi velkým potěšením, že jsem tady mezi vámi znovu, cítím se tu jako doma a přinesl jsem vám nový dokument, doufám, že jste ho všichni dostali, jinak vám bude rozdaný. Je to aktualizovaná verze mé zprávy o postupu půl roku po mé minulé prezentaci a začal bych tedy pozitivními poznámkami. Za prvé, od minulého našeho setkání Bulharsko a Rumunsko podepsali e, dohodu o Dunaji v prosinci loňského roku a já jsem navštívil jak Sofii, tak Bukurešť, obě země velice usilovně pracují na implementaci za účelem lepší spolupráce mezi eh, orgány dohledu a eh, NSA. Domnívám se, že jak, bylo, jak my slíbili minulý týden, eh, FAP. Dunaj může být třeští v blukem vzdušného prostoru, který do, bude dobře fungovat. Jak víte, je švédský, dánský a britsko-irský prostor. To je ta pozitivní věc. Další, co já považuji za, poza, za pozitivní, že Danové, Irové, Britové, další zintenzifikovali eh, práci za účelem pokusu spojit tyto bloky eh, vzdušného prostoru a přestože začali tedy zkoumat tuto myšlenku na operativní úrovni, oni vědí, že pokud je budou chtít spojit, bude potřeba uzavřít dohody na úrovni státní, na úrovni NSP. A to si myslím, že je dobrý příklad iniciativy i argumentace, jak na začátku roku jste tady předložili zprávu komisi, když je čas eh, v následujících zhruba dvou letech podívat se, jestli by bylo možné snížit počet funkčních bloků tak, abychom měli jednotné evropské nebe a Dánové, Svídové, Švédové, Britové i Irové dávají dobrý příklad. Takže nyní eh, jak si eh, přistoupím k těm bodům, která jsou zklamáním. Eh, Zaprvé existují ještě čtyři bloky, které zatím ještě ani neuzavřely mezivládní dohody a předtím, než takový funkční blok může být operativní, tak je nejprve potřeba dohodu, mít dohodu na úrovni státu, na úrovni orgánů dohledu a, na, eh, a je potřeba dohodu o skutečné spolupráci v rámci in, integrace eh, NSP. Eh, takže máme čtyři funkční bloky, které zatím ještě ani nepodepsaly státní dohody. Je to severoevropský blok, Norsko, Finsko, Estonsko a Lotyšsko potom. Mohl bych taky dostat kafe a potom uh, Baltský uh, blok, Polsko a Litva, třetí je jeho východní, Portugalsko, jeho západní, Portugalsko a Španělsko a čtvrté je takzvaný uh, it, Blue Med, čili Itálie, Řecko, Kypr a Kypřané ostatně mi minulý týden volali a říkali, že Řecko nemá vládu. A já jsem říkal, to je sice fajn, ale tak rozhodli lidé. Nicméně vy tři můžete aspoň začít něco pri- připravovat, tak abyste byli už jaksi připraveni k podpisu s tím, že doufáme, že po volbách začátkem května v Řecku bude také nějaká koaliční vláda nebo jiná a bude jasně jmenovaný ministr, který o těchto věcech rozhoduje. Takže to je první věc, která je dost hrozná, že čtyři tyto funkční bloky zatím ještě nepodepsaly mezivládní dohody. Ale e, také znepokojující je, že máme dva funkční bloky, které podepsaly mezivládní dohody, ale není patrný nikde žádný dopad v oblasti zintenzívnění spolupráce. Například středne, středoevropské velký blok, který pokrývá šest států a 55 vzdušného prostoru. Tam podepsali 2. prosince 2010 eh, mezivládní dohodu eh, za prvé doposavať tuto dohodu neratifikovali, ale na eh, úrovni NSA a mm, dalších, jak si zatím ten pokrok je velmi slabý a zatím musíme tedy čekat na francouzské vlády, jestli bude nová francouzské volby, jestli bude nová vláda, ale v Evropě se pořád čeká na nějaké další volby. A další blok je středoevropský, který pokrývá sedm zemí, je to Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko a Bosna Hercegovina. A Tyto státy tedy se také snaží nalézt nějakou metodu, nicméně navštívil jsem Bosnu a Hercegovinu, protože eh, předsedají tomu středoevropskému bloku, ale oba, obě ty instance, FABEC a FABCI, jak si to je bohužel jaksi zklamání, protože ta myšlenka této legislativy byla, že do tří let, a to, jsem, to bylo přijato v roce 2009, do tří let 4. prosince 2012 by mělo dojít k jasnému pokroku. A, a podmínky pro ten pokrok jsou především u těch čtyř hlavních oblastí bezpečnost, efektivnost, eh, ekonomická, eh, jaksi, ekonomické eh, kvality a další. A já bych chtěl říci, že bohužel jaksi nebyly patrné velké reformy. Sice došlo k reformám ve třech oblastech, tam se to trošku liší liší v jednotlivých blocích, ale třeba eh, například eh, co se týče eh, leteckých tras, tam je ten pokrok patrný, že není potřeba letět tak klikatě, že se dá ušetřit letecký benzín, šetří se životní prostředí tím, že se jaksi narovnávají letecké trasy. Některé bloky lépe využívají tedy flexibilnějším způsobem letový, pro, vzdušný prostor kdy mm, poprvé vojáci i civilní letectvo uvažují společně o tom, jak lépe spolupracovat a když hovoříme s generály eh, letectva, tak ve většině zemí říkají, že mají málo peněz na to, aby mohli létat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Takže já si myslím, že existují dobré příklady a další příklad, který bych vám chtěl uvést, je příklad eh, dánsko-švédského bloku, který, eh, který 1. července tohoto roku chtějí zřídit společnou firmu, která bude eh, vlastně jaksi eh, je společným poskytovatelem eh, služeb vzdušného prostoru a takže tím se mohou vlastně postupně ty jednotlivé NSP proměnit v jeden evropský. A tady Jakkoliv jsem tady uvedl různé e, body, kde jsou ještě nedostatky, tak existující bloky jsou pozitivní jak jsou pozitivním pokrokem pro občany a každopádně tyto funkční bloky jsou nástrojem. Je to nástroj k dosažení pokroku v jednotném evropském nebi a pak máme další nástroj, což jsou národní výkonnostní plány a například v kategorii 6 mojí zprávy v každém funkčním bloku najdete moje osobní jaksi hodnocení toho, jak až jsou ty národní návrhy dobré. Já mohu tedy to komentovat pouze osobně, doufám, že mě za to nikdo nezabije, ale já musím se k tomu jak si osobně vyjadřovat, protože eh, orgán ze pověření revizemi těchto plánů teprve skončí své hm, to hodnocení asi za týden, takže zatím to jsou moje osobní soukromá hodnocení, ale když třeba vidíte, že v těch dobrých blocích, třeba Spojené království, Jirsko, tam je třeba komentář, že britsko-irské kapacity jsou konzistentní eh, a přispívají k naplňování evropských cílů s tím, že Británie požádala o snížení cílů, ale ponechala je jednotné. Takže to, tak to máme v jednotlivých kategoriích. Jde o to, že co se týče těch výkonnostních plánů, komise má pravomoc pouze dvakrát požádat členské státy, ať zlepší své cíly, ale nemůže je k tomu donutit. A v případě funkčních bloků komise může vyzvat jak si a, při, a, a žalovat ty státy u Evropského soudního dvora, pokud tyto um, plány ne, nerealizují, nepředloží a nerea, nezlepší a nerealizují. Takže Závěrem bych chtěl říci, že je potřeba připomenout členským státům, že jsou to členské státy, kdo jednomyslně spolu s Evropským parlamentem rozhodli o legislativě toho jednotného nebe a jsou vázané tomu, aby tu legislativu naplňovali a musí tedy ty funkční bloky včas realizovat. Existuje celá řada dobrých příkladů funkčních bloků, některé ty členové těch eh, eh, funkčních bloků třeba říkají, že to je česk, těžké, co udělali ostatní třeba pro zvýšení bezpečnosti, ekonomické efektivnosti a tak dále. Čili je třeba jim připomenout, že prostě by si měli pospíšit, že příklady jsou, že by měli svou práci dodělat do, za, do prosince tohoto roku. A někteří eh, z vás například také mohou apelovat na své ministry, jak to jak je to možné, že ten hrozný koordinátor funkčních bloků vzdušného prostoru eh, prostě mm, nic nedělá, nebo co, co, se, co, co se s tím dá udělat. My nechceme nikoho trestat, my chceme členské státy povzbuzovat k tomu, aby měli práci hotovou včas. A e, eh, místo předseda Kalas, e, eh, místo předseda Kalas říkal že jednotné evropské nebe je jedním z jeho priorit pro druhou polovinu tohoto roku. Parlament eh, na něj čeká, protože komise je strážkyní smluv na členské státy, eh, které neplní své povinnosti, tak těm komise musí poslat upomínku a já navrhuji, aby taková upomínka jakožto, jak, jako první krok předcházející před eh, varováním při neplnění povinnosti, prostě aby eh, byly členské státy upozorněny a jestliže 4. prosince nebude práce hotová, tak komise může jaksi vyzvat členské státy, aby toto jednotné nebe začali realizovat. My jsme to lidem slíbili, slíbili jsme jim, že budeme mít společné nebe, což bude pozitivní pro občany, pro ekonomiku, pro životní prostředí a e, parlament i komise prostě to myslí vážně a jakožto dlouholetý člen Evropského parlamentu, vím, kolikrát jsme třeba přijali velmi dobrou legislativu a pak jsme zjistili, že to členské státy neaplikují. Takže komise jako strážkyně smlouvy je tady o toho, aby je volala k odpovědnosti a doufám, že tomu tak bude. Takže eh, abych skončil pozitivně, nebo co nejvíce pozitivně, ve třetích zemích mm, se jednalo o připojení se k funkčním blokům, jejich vytvoření a legislativa to je v kompetenci členských států a komise jim nemůže říkat, koho mají přizvat do svých funkčních bloků a tak. No to, o tom si musí rozhodovat sami, koho přizvou, ale je dobré občas si s některými těmito třetími zeměmi popovídat a zeptat se, jak to vypadá. Hovořil jsem třeba s zástupci eh, Islandu, s ministrem dopravy a mluvil jsem s ním a měl jsem pocit, že on teď bude tlačit na ten vnitřní pokrok, aby se rozhodlo teda, do kterého funkčního bloku, za jakých podmínek se budou chtít připojit. Oni mohou si vybrat ze tří eh, a oni v, do jedné skupiny vstoupili v první fázi, ale mohou se tam vrátit, zatím teda se stahli, uvažují o dánsko-švédském bloku, protože e, Islandský vzdušný prostor je jaksi v jednání s dánskou vládou eh, v souvislosti s Gronskem a, a spojením do, Grensk, do Gronska. Také jsou v kontaktu s irsko britským tím blokem, protože ti zase eh, vybírají eh, poplatky, ale jako je taky vidět, že severoatlantické letové trasy eh, právě vedou přes Island, tedy z Británie do přes Island. Takže oni si mohou vybrat ze tří těch bloků, ale musí tedy vyslat signál, kým chtějí být přizváni. Já jsem s nimi o tom mluvil právě v tomto směru. A další pozitivní věc, byl jsem v Srbsku a když se podíváte do mé zprávy na první straně, vidíte, že tam je mezera mezi eh, těmi řadou eh, v těch funkčních bloků a eh, ta mezera to jsou balkánské státy právě Srbsko a eh, donedávna Bosna a Hercegovina. Oni mají interní dohodu s Černou horou, eh, v, v, týká se to mm, Eh, řízení letového provozu nad Černou horou a Srbskem. Eh, vyvíjí se to docela dobře, mluvil jsem také s Rumuny a z Bulhary, členy tedy toho Dunajského bloku. Vidíme tedy, koho přizvou, ale mohl by být docela dobrý nápad protože třeba už Moldavie jedná s Bulharskem a Rumunskem, že by se připojili do jejich bloku z východu a ti to zase třeba ze západu, takže to by možná bylo dobré, jestliže Srbsko a Černá hora které mají vlastní mezivládní dohodu, tak možná také Makedonie, která se oficiálně jmenuje Firom, nicméně já budu dál říkat Makedonie, eh, by se také mohla připojit k těmto. Ale samozřejmě záleží na členských státech, koho přizvou do svých funkčních bloků vzdušného prostoru a myslím si, že to je pozitivní, jestliže budou tyto státy přizvány a je pozitivní, že kandidátské země ze západního balkónu uvažují o připojení se do tohoto systému funkčních bloků. Čili to je pozitivní. A na závěr bych chtěl poděkovat pracovníkům GD, eh, generálního ředitelství MUV. Děkuji panu Boldvinovi, vedoucímu oddělení, panu Kastelatimu a panu Bana, kteří se mnou spolupracovali, jakož i dalším pracovníkům. Děkuji komisi, protože je to práce náročná, ale, ale uspokojivá, stojí za to. Víte, často členské státy vědí, že nejsou povinny to udělat, ale často je to tak, že ministři dopravy mají problémy se železnicí, mají problémy s kamionovou dopravou a potud, pokud žádné letadlo nespadne, tak mají pocit, že je všechno v pořádku a nezabývají se letectvím. Ale myslím si, že je čas jim některým připomenout právě, že slíbili efektivnější společné evropské nebe, neděláme to pro legraci, nevytváříme ty funkční bloky eh, kvůli nějakému duševnímu vlastnictví. Domníváme se, že to zlepší bezpečnost, kapacity, eh, ekonomickou náročnost a je to dobré pro občany a pro společnost. já vám děkuji za pozornost. Děkuji. Děkuji, pane Jařembovský. Máme 35 minut na diskuzi, takže vás budu prosit o disciplínu. Prosím, snažte se být struční. Snažte se omezit komentáře na 2,5 až 3 minuty. V tom případě si vyslechneme nejenom pana Bondvina, ale také George nám odpoví. Má slovo, slovo má pan Groš. Děkuji, pane předsedo, děkuji také panu Jaržimbovskému za odvedenou práci a také za zprávu, která se k nám dostala, stejně tak jako za dnešní prezentaci. George byl optimistický na začátku a na konci, ale ten prostřed, eh, ta prostřední část eh, v podstatě byla velké zklamání. Já myslím, že jsme zklamáni nejenom tady v tomto případě, ale i v jiných případech, kdy čelíme stejné situaci. Rada se na něčem dohodne, ale potom to neimplementuje. A já myslím, že taková je perspektiva obyčejného občana. Já nemohu občanům vysvětlit, že eh, nemohu občanům vysvětlit, proč je přijat nějaký zákon, ale potom už není implementován. Já myslím, že tady je opravdu velice důležitá otázka kredibility. A často je tady spochybňována právě uh, důvěryhodnost celé Evropy, takže je v našem zájmu toto napravit. My se snažíme vylepšit kapacity, ochranu životního prostředí a také snížit ceny. Na tomto už jsme se jednomyslně dohodli v minulosti, proto byl také přijat příslušný dokument. Já myslím, že v této souvislosti už nemusíme dále pracovat. Má otázka je následující. Jaké jsou obtíže? Toto je věc, která z dlouhodobého hlediska bude velice cenově efektivní. Takže co brání uzavírání smluv? Dále ty uh, vnitrostátní výkonnostní cíle, to se týká druhé fáze. A já se ptám, jaké jsou tady problémy. Nemohli bychom i zde být efektivnější? Existují nějaké způsoby, jak zlepšit tuto oblast? Potom další otázka. Zajímalo by mne, zda existuje nějaká alternativa k tomu, co známe dnes, to znamená takzvaná virtuální centra. Co si o to myslíte? Jak nahlížíte na tuto alternativu? Mohlo by to být užitečné? Jaká by mohla být úloha Cezaru v těchto virtuálních centrech, tedy v těch, které eh, jste zmiňoval? jaká úlo, jako úlohu by to mohlo mít ve snaze eh, zlepšit, zrychlit celý postup. A ještě eh, za třetí chci říci, že očekáváme, že komise um, si jasně stanoví stanovisko. Nemůžeme tolerovat eh, to, že budeme čekat až do prosince roku 2012. Um, ehm, nemůžeme čekat tak dlouho na to, abychom dosáhli závěrů, které už stejně byly dosaženy. Já si myslím, že váš návrh je dobrý a měli bychom postoupit vpřed dříve než v prosinci 2012. Další řečník. Děkuji, pane předsedo. analýze. Děkuji našemu kolegovi panu Jařembovskému za velice poctivou analýzu. Jste zklamáni my také, ale také nejsme překvapeni, protože eh, hrozilo nám to již velice dávno že do konce roku to nebude dostatečně naplněno a Matěj se zmínil již o několika výhodách FAPS a také o reformě evropského vzdušného prostoru a bude, budeme potřebovat menší znečištění, větší efektivitu, nižší náklady a podle mého názoru potřebujeme strategii, abychom činili nátlak na členské státy. Domnívám se, že především bychom měli eh, vycházet z úrovně komise, protože ta je nejlépe, eh, na nejlepším místě pro to, my to také můžeme dělat jako evropští poslanci, ale nebude to mít velký efekt. A krátkodobě tedy bychom se měli obrátit členským státům, abychom si stanovili deadline a pak ještě další věc komise již nyní by měla začít připravovat novou legislativu, která by byla tentokrát závazná. A pakliže to bude možné, by to okamžitě mohlo být zrealizováno, jakmile deadline bude dosažena. Pane Jeřembovsky proč je to tak pomalé všechno? Jaké jsou tady důvody? Je tady nějaký odpor ze strany členských států nebo ze správců vzdušného prostoru? V loni v rámci RTET e eh, jsme dotovali projekt. Vy nebo komise víte, jestli ty peníze byly nějakým způsobem utraceny nebo jak vůbec byly eh, použity? Děkuji. Paní Majsnerová, tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Děkuji Jogovi za všechno, co nám řekl. Jak řekl Matěj, je zcela absurdní mít zákony, které jsou přijaty a které pak nejsou aplikovány. Když pomyslíme na velké mm, evropské sítě a na propojení, na mechanismus propojení Evropy, jsou tady velice eh, náročné investice, které musíme provést, abychom z toho něco měli, ale tady ty investice eh, nejsou nijak valné. Podívejte se na to, co se děje ve Francii. Probíhají tam volby, ale příštím roce to bude v Německu. V Německu budou volby. Tak to bude na, Německo bude na řadě, čili my se musíme všichni snažit vést kampaně ve svých zemích, aby se věci pohnuly kupředu, protože je politování hodné, že se nám nedaří postupovat kupředu. Je tady celá řada lidí, kteří by měli um, o tom být informováni a měli by mít nějaký vliv, aby věci pokročily a ani netuší, že tyto projekty vůbec existují. Takže tady se domnívám, že bychom mohli vykonat osvětovou práci i mobilizaci veřejného mínění. A bylo by hloupé a jsme velice zklamáni, jak řekl Matthew, že musíme žít v takovéto situaci. Kramer. Děkuji, pan Kramer. Paní Lichtenberger, tři minuty. Herzlichen Dank. Um, ja, Děkuji. Wir waren uns alle einig. Byl to zajímavý nápad a my všichni souhlasíme s tím, že nám přinese v našich jednotlivých členských státech mnoho. A ale postupuje to daleko pomaleji, než jsem si myslela, nebo než jsem doufala. Doufali jsme, že to mm, bude postupovat rychleji kupředu a e, že by tady to mělo ovlivnit zaměstnanost určité kategorie zaměstnanců. A měli bychom si také uvědomit, že pokud je o některé otázky lidé uvažují stále uvnitř vnitrostátních hranic. Nedokáží se překonat a jsou některé země, které se podílejí na, těchto, na této spolupráci a, a ještě nedávno spoluváčili eh, v, v rozmezí jedné generace což trochu vysvětluje eh, celou záležitost, ale neomlouvá nás to. Pro ty, kdo nejsou ve stejném případě, je těžko představitelné, abychom nepostoupili v této spolupráci, spolupráci na tomto projektu. Tady pomýšlím na ty země, jejichž území se nepokrývá tisíce kilometrů. Když se podíváte na to, co se děje ve středozemí, Blumed, to je velice hezký název a já se domnívám, že problém severní Itálie byl vyřešen. Je tomu tak nebo není? protože na severní, v severní Itálii se určité problémy neustále opakují, pokud jde o vzdušný prostor. výsledky FAB. Zdá se, že eh, je to daleko méně výrazné než výsledky těch ostatních. Je tomu tak? pak bychom měli strategii tomu přizpůsobit. Děkuji, pane předsedo. Děkujeme také za skvělou prezentaci. Myslím, že jsme si všichni vědomi toho, že pan eh, Jeřembovský odvádí velice obtížnou práci. Pokud je o mne, já jsem Britka, ehm, jsem ráda, že jste se zmiňoval o tom britsko-irském bloku, ale já myslím, že pokud tady něco nefunguje, tak eh, k tomu nemůžou být žádné výmluvy. Vy jste říkal, že některé země se zavázaly k tomu, že dosáhnou pokroku, jiné země se k tomu nezavázaly, ale každopádně nikdo neudělal velký pokrok za dva, poslední dva až tři roky a to není přijatelné. Já se nyní zabývám zprávou o Cezaru. Část eh, Cezaru je zaměřená také na tyto funkční bloky vzdušného prostoru a my musíme zajistit, že toto bude fungovat. Proč jsou některé země méně ochotné než jiné? Já souhlasím s tím, co tady už zaznělo. Máme některé země, pro které mohou existovat praktické problémy, ale vypadá to, že právě ty země vykonávají větší úsilí a snaží se to překonat. Když se podíváte na jeho eh, západ, na Fabek například, na některé ty hlavní eh, oblasti, víme, že tady eh, existují problémy s flexibilním využíváním jejich vzdušného prostoru. Souvisí to se zaměstnaností, odbory a dalšími aspekty. Ale já myslím, upřímně řečeno, že vlády tady nemohou uh, nejednat. Například my, mm, Spojené království, jsme také vždycky byli neochotní v této souvislosti, ale já myslím, že tady si musíme podívat, eh, jak to celé spolu souvisí. Je to opravdu situace výhodná pro všechny. Souvisí to s eh, částkou miliard eur v celé Evropě. Dojde k úsporám na eh, leteckém palivu, k zlepšení bezpečnosti a tak dále. Já opravdu nechápu, proč některé země nedělají vůbec nic nebo jednají pouze málo. Já bych chtěla ujistit některé z těchto zemí. Já si myslím, že tento aspekt opravdu bude muset pokročit vpřed, budeme muset jednat. Máme celou řadu profesionálů, miliony osob, které působí v této oblasti, máme dostatek profesionálů a já myslím, že i oni mají obavy o mm, svoji zaměstnanost v budoucnosti. Toto jsou vysoce kvalifikovaná pracovní místa, a to je tedy pozitivní. Ještě jednou chci poděkovat Georgi. Já myslím, že všichni se budeme snažit udělat vše, co je v našich silách. A ještě jednou chci říci, že tady budeme muset opravdu zakročit a jednat. Děkuji. Pan Marinesku. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také panu Jařembovskému za to, že se dostavil na dnešní zasedání. Děkuji vám také za odvedenou práci. Já vím, že na této otázce hodně pracujete, ale realita je taková, že v prosinci vyprší lhůta, lhůta pro bloky vzdušného prostory a žádný v té době nebude fungovat. Žádný z nich nebude funkční. To je jasné. Takové je mé stanovisko. Velice dobře víte, že mě se ta myšlenka eh, funkčních bloků příliš nelíbila. Já myslím, že jsme už od začátku mohli vytvořit jednotné nebe, aniž bychom eh, vytvářeli tyto struktury, které stojí někde na půl cesty. Já myslím, že je to spíš takový psychologický krok pro členské státy, aby si postupně zvykli na tu myšlenku jednotného nebe. Ale co navrhujete, že proběhne eh, po té, co vyprší ta lhůta v prosinci 2012? budeme potřebovat, aby komise jednala. Je jasné, že ten e, přístup od zdola nahoru nefungoval a já myslím, že jediný způsob, jak dosáhnout jednotného nebe, jak ji vytvořit, je společný přístup, tedy přístup e, z hora dolů. Podle mého názoru je to jediný způsob. Možná fakt, že nebylo možné zorganizovat funkční bloky vzdušného prostoru, možná, že bychom ten fakt mohli využít a komise by na to mohla založit jiný přístup, protože komise toho zase nemusí dělat tolik. Nemusí dělat toho zase tolik, aby bylo vytvořeno eh, jednotné nebe. Takže taková byla moje první otázka. Co navrhujete a co si myslíte, že by komise měla dělat? Další otázka. Co si myslíte o iniciativě A6? 70 vzdušného prostoru je iniciativa těch šesti uh, států, šesti ATM. Ti se snaží vytvořit eh, jednotné eh, evropské nebe prostřednictvím režimu výkonnosti. A mě by tedy zajímalo, zda o tom něco víte, co si o tom myslíte. Já jsem se s některými z nich sešel. Řekli mi, že mají dobré záměry a možná dokonce mají záměr toto udělat sami. Ne tedy, že by to provedly příslušné orgány, ale oni sami. A teoreticky je možné takto postupovat. Víte, že prostřednictvím výkonnostních plánů je možné takto postupovat. Protože plán výkonnosti souvisí také s řadou dalších aspektů. Takže co si o tom myslíte? Pan Danielis, tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat panu Jařimbovskému za jeho informace a za práci, kterou vykonal v této oblasti. Měl bych dvě, tři drobné dotazy. Dva, tři drobné dotazy. První otázku jsme tady už zaslechli, jaké jsou reálné důvody vysvětlující postoj členských států. Jde o politickou vůli či o byrokratickou setrvačnost, administrativní setrvačnost. A poté bych rád věděl, zda máte představu o stanovisku dopravců, leteckých přepravců, v Evropě dokáží činit nátlak nebo vést kampaň, aby všechny věci zpomalily, což je opak. A pak, když členské státy se začnou hýbat, se dají do pohybu, potom eh, prosincové datum eh, eh, můžeme ji respektovat, chceme-li zrealizovat funkční bloky. A Rád bych, abyste nám předložil určitý přehled v případě, že by se nám podařilo zmobilizovat nutnou politickou vůli. Můžete nám uvést představu, jak by mohly fungovat funkční bloky na jihu Evropy, protože v létě je tam značný provoz a kladu si otázku, zda si umíme představit krátkodobě, že tyto funkční bloky budou fungovat. A dále, pokud je o stanovisko členských států a o problémy, které se mohou objevit na jiné úrovni. Výbor pro jednotné evropské nebe může se hrát svoji roli. Tady eh, pomýšlím především na funkční blok Irsko-Anglie. Eh, Pan Kramer, tři minuty. Sonst äh, eh, alles schön. Ja. Jsem velice rád. Tentokrát tady vystupuji z jiné funkce. Kladu si eh, otázku, proč jsme dospěli až sem. V žádném případě to není chybou koordinátora, to je zcela jasné. Musí to být tedy chybou někoho jiného. Mať Groš řekl, že jsou tady věci, které mohou být rozhodnuty, ale nemusí fungovat. A viděli jsme tu zkušenost s se zákony, které byly přijaty, ale nebyly potom uvedeny do života. Je tedy na komisi, která je strážkyní smlouvy, aby nečekala 8 let, jako to bylo v případě prvého železničního balíčku. Máme tady Evropský soudní dvůr, máme tady zákon a pak, když členské státy nebudou respektovat zákon, pak se nemohou divit, že občané budou následovat jejich příkladu. Tak co můžeme udělat my ze své strany? také bych rád interpeloval komisi, aby zjistil, co komise až do posud udělala a co udělat chce v nejbližší době. A aby nám mohla říci, to a to jsme udělali a toto jsou výsledky, toto jsou odpovědi. Mise? Thank you very much indeed, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo, budu stručný. Nejprve bych chtěl panu Jeřimovskému velmi poděkovat za skvělou zprávu. My naprosto sdílíme vaše názory a jsme také velmi vděční, že s námi takto úzce spolupracujete na významném tématu. Mohu potvrdit, že pan místo předseda Kalas považuje jednotné evropské nebe za prioritu. My všichni uh, vidíme, že parlament nás sleduje v této snaze, takže je dobré, že tady je tento, tento aspekt, že nás tedy kontrolujete a sledujete. Chtěl bych potvrdit uh, data, které máme před sebou. Ano, opravdu se budeme snažit eh, splnit tu lhutu 4. prosince. Čtyři z devíti fabů předložili požadované materiály ještě před tím 24. červnem, což je lhuta. My budeme na ostatní tlačit, aby tak učinili. A poté budeme spolupracovat tento rok eh, se státy tak, eh, aby publikovali faby v úředním věstníku do toho 4. prosince 2012. Já z řady komentářů, které tady zazněly, eh, cítím, že nemáte chuť čekat, pouze sedět a čekat do toho 4. prosince. Ovšem formálně komise může posoudit situaci až po tomto datu. Já jsem si vyslechl tu vaši obavu, nemůžeme čekat tak dlouho, chcete, abychom zvážili eh, myšlenku pana Jeřimbovského, tedy vyslat eh, varující dopis a konečné rozhodnutí v této souvislosti bude na panu Kalasovi, ale já ho upozorním na to, co tady dnes zaznělo. Podobně jsem si vyslechl uh, některé z vás, kteří říkali, že bychom se měli připravit na přípravu nové legislativy. Ale já říkám, my se nejprve musíme zaměřit na implementaci toho, co existuje. Ale ano, pokud uh, jednotné nebe bude naše prioritám. My samozřejmě si budeme snažit eh, uvolnit cestu vůči splnění tohoto cíle. Děkuji. Děkuji, já nevím, eh, jak pan Baldwin, ale mm, to bude taky pěkná hrozba ze strany komise. Dobře, takže děkuji, já se omlouvám, jestli zapomenu některé vaše otázky ale budu se snažit odpovídat po tématech. Čili kde jsou problémy? Ono se to liší od, mezi jednotlivými těmi funkčními bloky na úrovni států z části, jak říkal pan Lichtenberg, je to z části historické, některé prostě se nechtějí vracet k nějaké říši, eh, jsou tam tedy historické kořeny, některé té nevůle, ale ta hlavní, podle mého názoru, spočívá v tom, že chybí eh, odvaha národním ministrům dopravy. A proč je tu ten problém? Problém je ten, že poskytovatelé Ehm, služeb eh, řízení letového provozu jsou v některých zemích velmi silní a v kombinaci se blokačním systémem, kde ministr by měl mít odvahu si je pozvat a říct, tak dejme se do práce společně, vážení kolegové, v rámci FABu tak v některých fabech zase se zdá, že ty národní NSP brání míst, národní území, národní příjmy, e, pracovní místa. E, některé, e, některým opravdu záleží na jednotlivých zaměstnancích a sledují, co dělají ostatní a jak si snažím se říci, že prostě je to jakýsi vnitřní tlak ze strany NSP, které nechtějí nic změnit, které si chtějí nechat svoje území, své příjmy a musí na ně členské státy tlačit v tom smyslu, že spojit eh, zaměstnance, spojit dohromady zdroje může být lepší a efektivnější pro občany. A my v tuto chvíli máme určitý problém, minimálně do minulého roku se mohlo odborům říci, že narůstají pracovní místa v letecké dopravě, tak se neobávejte toho, jestliže by mm, jaksi pár míst ubylo, oni se umístí, protože e, v letecká doprava e, kvete. V současné době je ta situace trošku jiná, dochází k určitému útlumu letecké dopravy, nicméně se domnívám, že nelze v myšlenky, eh, jaksi úsporné, jako, jako efektivnosti, že eh, těch, pro občany, že prostě nemá hodnotu, to nejde. Jestliže náklady na NSP jsou eh, jaksi placeny leteckými společnostmi, pak to členským státům je v podstatě jedno, protože to neplatí ze státního rozpočtu. Platí to letecké společnosti, čili platí to cestující. A to je částečně systém, kde instituce si dělají svou práci a mají své příjmy a těží z nekontrolovatelné monopolní situace. A to si myslím, že je v demokracii nepřijatelné. Jakožto poslanec jsem se naučil, že prostě vláda musí skládat účty parlamentu a když nedělá svou práci, parlament má tu vládu vyhnat. A chápu, že ta či ona vláda řekne, ono to nějak funguje, letadla nám nepadají, nemáme s tím problém a nechceme se tady hádat s odbory nebo, nebo s řízením letového provozu a my si tím nebudeme zabývat. Členské státy musí prokázat, pokro, pokroky v oblasti eh, bezpečnosti, mm, ekonomických eh, ukazatelů a tak dále. A prostě argument, že se nechci hádat s odbory, není argument. Samozřejmě existují problémy, které se nepřekonávají snadno. Je to jeden příklad i taková ideologicko-ekonomická válka. Třeba francouzi chtějí, aby NSP bylo organizováno veřejnoprávním způsobem a Němci v rámci soukromé organizace. Eh, eh, protože v Německu sice patří státu, ale má to organizaci soukromé firmy. A tato eh, forma organizace je využívána jako argument, prostě nemůžeme spolupracovat, ale Eh, nechte si své ideologické rozdíly, my vy přesto můžete se dát dohromady a říct si tak, jaké tady máme funkce a, a podělíme se o zdroje. Jeden bude dělat kontroletového provozu pro všech šest zemí, druhý bude dělat výpočetní techniku pro všech zemí, třetí bude dělat veřejné zakázky pro všech šest zemí a je možné být efektivnější a přimět lidi z několika NSP pracovat dohromady a pracovat lépe. Ale to by vyžadovalo, aby členské státy a příslušná NSP eh, překročila tento krok a tady my, je, my musíme podporovat hlavně ty ministry, protože ministři mohou o tom rozhodnout. Já neakceptuji, aby mi ministr řekl, že nemůže nic dělat, protože NSP je součástí ministerstva, snad s výjimkou britských nad, kde jsou součástí buď státní zprávy a nebo jsou pod státní, stoprocentní státní kontrolou ve všech ostatních zemích. Čili žádný ministr mi nemůže říct, že prostě s tím nemůže nic dělat. Je to otázka politické odvahy. A pokud tu odvahu nemá, tak jak uvedla komise, pak by to je komise za to měla prostě trestat nebo kárat. Eh, já vím, že komise chce pomoci, ale je to na členských státech. A nyní mi dovolte několik stručných odpovědí, protože čas letí. Co se týče výkonnostních plánů, ono to je těžké tlačit členské státy, protože komise je může pouze dvakrát požádat, aby je upravili a pokud tak neučiní, tak nemůže nic dělat. Na druhou stranu je tu nepřímá možnost, protože v rámci legislativy o FABech, v rámci FABu, e, FAB musí optimálně využívat zdroje. Takže můžete si klást otázku, co je to optimální využití zdrojů, čili to je takový nepřímý způsob, jak je k tomu dotlačit. Já si myslím, že alternativní opatření ze strany komise, to je, bylo by je dobré, když jaksi komise výsledky, ale je třeba být opatrní. Jestliže bude připravovat balíček SEA3 a bude, komise to bude připravovat rok, potom dva roky spolurozhodovací procedura, potom rok implementace, to je, to je věc na 4-5 let a na to my nemáme čas. A a rozhodnutí administrativní komise, která by tlačila členské státy, já jsem bohužel jeden z, z těch hrozných ústavních právníků ze své minulosti. Třeba německá ústava, která je skvělá, skvělá až na jeden článek, tak v tom článku je řečeno, že řízení letového provozu v Německu musí realizovat němečtí státní pracovníci nebo, a to tam přidali před dvěma lety, op, evropská opatření. Jestliže se mění německá pravidla, o tom ale nemůže rozhodovat komise, o tom musí rozhodnout zákonodárci, měnit tedy pravidla. Čili, a když se podíváme, a když půjdeme třeba za francouzskou státní zprávou, komise za něma půjde a řekne, mm, všechny ty, tyto úkoly svěříte soukromým firmám třeba, i když za to dostanou peníze. Myslíte si, že se to francouzské státní správě bude líbit, že by se to mělo předat soukromému sektoru? Jak je známe, je to naše národní kompetence, naše suverenita a tak dále. Čili já si myslím, že komise by se měla velmi dobře připravit, jak, jak jste říkal, a připravit prostě opravdu ten těžký kalibr, ale musíte dávat pozor na to, kdy ten těžký kalibr použít já si myslím, že je potřeba žalovat prostě k soudnímu dvoru. Jestliže soudní dvor, dvůr nebude mít, jestliže na ně neuvalí pokuty, denní sazbu, penále, tak eh, ministři si to rozmyslí. Ale my nechceme konfrontaci, my chceme mít dobré vztahy a proto já nikdy nevyhrožuju členským státům, jen se je snažím motivovat, povzbuzovat, a proto si myslím, že místo předseda Kalas by mohl poslat třeba připomínku, ne jako předběžný dopis před eh, řízením o, o porušení povinnosti. Já si myslím, že důležité je ukazovat dobré příklady, ukázat členským státům, že vytvoření FABu e, přineslo pozitivní výsledky a že by to mohlo být stejně pozitivní i pro další. Je to otázka tedy té výměny nejlepší praxe. A na závěr tedy vidím, že předseda už kouká na hodinky. Severní Itálie, to nevím, to musím zjistit. FAB střední Evropa, nevím, příští měsíc se chystám do Maďarska, abych zjistil, jak to vypadá se středoevropským fabem. Já k tomu bych teď zatím nechtěl nic říkat, ono je to trochu složité. Nejsložitější bude asi Blumet fab, tedy to středomořský, to z řady důvodů bude nejsložitější problém. Budeme mít funkční bloky, jako neříkejte, že je nechceme, my je budeme mít, Oni fungují, některé, mám na mysli třeba to britsko-irské, švédsko-dánské, vaše frakce v eh, FAP, Dunaj, podunajský FAP, myslím, do prosince bude funkční, čili tři by mohly být dobré. A myslím si, že může se zlepšit i FABEK, FAP eh, Střední Evropa, tam uvidíme, co je, v čem je problém proč, to, to, to, to musím teprve zjistit. A u ostatních čtyř hm, těch funkčních bloků si myslím, že to je možné. Baltský FAB, týkající se Polska a, Loty, Litvy. Já nevím, proč by dva státy, jeden velký, jeden malý, nemohli podepsat mezivládní dohodu. Já nevím, co zatím může být. Zeptám se ve Varšavě. A, takže já tady vidím pozitivní rysy komise. Má vůli pokročit, je to důležité. Co se týče skupiny A6, tam si nejsem zcela jist. Co se týče Cezáru, tam nevím, protože to je středně střednědobý až dlouhodobý vývoj. Já nevím, jak rychle to pomůže. Myslím si, že parlament to nejlepší, co může udělat, je podporovat komisi v tom, že komise bude podporovat členské státy a hovořit o tom na veřejnosti. Mluvte, mluvte se spojenci, uveřejňujte, jak si ten veřejný zájem. My musíme prostě vyvíjet tlak na členské státy nejenom ze strany komise, ale taky ze strany leteckých společností a tak dále. My nemáme jenom právní argumentaci, my to děláme i pro to odvětví a pro občany a je potřeba, aby veřejnost o tom věděla. Jestli jsem nějakou otázku zapomněl, pošlete mi prosím maila, já na ní odpovím. Děkuji. Well, thank you very much, Děkuji, Georgi. Stejně jako vždycky budeme se těšit na vaše zprávy. Ale víme, jak říkali členové výboru, že vy na tyto věci dohlížíte, že jste velice aktivní, budete aktivní do toho prosince a je automatické, že pokud vám nějakým způsobem můžeme pomoci, velice rádi tak učiníme. Stejně tak to platí pro komisi. Takže budeme se na vás znovu někdy těšit, až některé ty bloky budou fungovat a uvidíme, jak potom se budou věci vyvíjet dál. Ještě jednou děkuji, nashledanou. Okay, we just got to rearrange the table now. Musíme se tady přeorganizovat. Dobře, kolegové. Nyní tedy přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Tento bod se týká společné schůze mezi naším výborem a výborem pro vnitřní trh. Týká se to automatického tísňového volání e-call a e, vyslechneme si prezentaci návrhu zprávy. Chtěl bych EPP požádat o disciplínu. Děkuji. Je mi velkým potěšením eh, přivítat zde předsedu eh, výboru pro vnitřní trh, pana Malcolma Harbra, je tady dnes s námi. Máme zvláštní pořad jednání pro toto zasedání, protože se jedná o společnou schůzi dvou výborů. V podstatě tady máme eh, ohlášení nebo informace pana předsedy, potom prezentace návrhu zprávy. A nakonec je tam potom eh, druh bodu různé a ohlášení následujících eh, zasedání. Takže nejprve vás potřeba, abyste mi schválili tento pořad jednání k tomuto bodu. Pokud ano, pokud to schvalujete, tak přejdeme dále. Vyjádří se Malcolm a já. A úvodem bych chtěl vysvětlit, že Nový eh, regulatorní přístup k této otázce zahrnuje legislativní i nelegislativní opatření, které spadají do kompetence obou těchto výborů, jednak našeho a jednak výboru IMCO. Dále musíme zohlednit význam tématu, nebo zohl- považujeme to za významné téma. Z toho důvodu jsme si říkali, že by bylo vhodné využít článku 51 a uspořádat tuto společnou schůzi. Takže v, tom, eh, v tomto případě se jednací řád uplatní na eh, zprávu z vlastní iniciativy. Malcolm i já jsme velmi potěšeni tím, že jsme nakonec zvolili toto řešení. Spravodajové se rozhodli, že vytvoří jednu zprávu, tou se budeme dnes zabývat. A nakonec oni budou hlasovat tyto dva výbory pod společným vedením eh, dvou předsedů. Ve všech fázích tohoto postupu mohou práva výboru vykonávat tyto dva výbory pouze v případě, že jednají společně. To se píše v článku 21. Abychom zjednodušili celý tento postup, Oba eh, výbory se dohodly na tom, že dnes bude předsedat výbor eh, Trán, příště IMKO. Budeme se tedy střídat eh, v předsedání těchto zasedání. Pokud by se chtěl ještě mm, zúčastnit nějaký další předseda jiného výboru, tak má vždycky právo se vyjádřit, ale pokud jim to nezdělíme, tak to asi nebudou vědět, předpokládám. Takže zůstaneme pouze u našich dvou výborů. To jsem vám chtěl říci. Eh, týká se to postupu tak, aby bylo všem jasné, jak eh, jsme se k tomu dostali, jak budeme dále pokračovat. Nyní předám slovo Malcolmovi, pokud eh, se chce vyjádřit, má možnost. Ano, děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že toto je skvělý příklad toho, jak dva výbory mohou konstruktivně spolupracovat. Já si totiž myslím, že oba uh, tyto výbory si uvědomují, že je nutné vypracovat tento typ zprávy. Takže toto je rozhodně skvělý způsob, jak pokračovat nebo jak postupovat. A to zvláště proto, že my jsme na tomto začali eh, pracovat. A nyní víme, že i komise bude eh, jednat v této souvislosti, že bude vytvářet legislativu, či navrhovat legislativu. Pro kolegy z vašeho výboru chci říci, že kontext eh, k této zprávě pochází z mé vlastní zprávy, která se týká univerzálních služeb a následující reformy této oblasti. Tam jsme konkrétně identifikovali některé aspekty. Šlo například o zpřístupnění automatického, eh, automatických služeb, zvláště to, aby bylo vyhrazeno univerzální číslo 112, což se eh, ještě nestalo. Rozhodli jsme se, že bude vydána zpráva z vlastní iniciativy, která se bude týkat nedostatečného zpřístupnění tohoto čísla 112. A toto je skvělý případ toho, jak eh, může být poskytována veřejná služba prostřednictvím elektronických komunikací. Samozřejmě víme, že o toto se velice zajímá také váš výbor. Já zase, já pokud je o mne, mohu říci, že si vzpomínám, že v roce 2002-2003, když byl předsedou pan komisař Likanan, jsme společně pracovali na jedné iniciativě, společně s automobilovým eh, průmyslem a vytvořili jsme skupinu e-safety, forum e-safety. to vlastně eh, byl takový předchůdce tohoto návrhu, takže celá ta iniciativa už je dlouhá, možná vás to překvapí, ale tento návrh, tedy návrh vytvořit e-call, vlastně není vůbec nový. V podstatě už celý ten proces trvá příliš dlouho. Samozřejmě to bude mít výhody, zpravodajové se o tom uh, zmíní, má to velký potenciál například zachránit životy při závažných dopravních nehodách. Takže mě je velkým potěšením, že s vámi tady mohu spolupracovat na, tomto tématu, že tu otázku posuneme zase vpřed, o krok vpřed a jsem si, že, že společně dosáhneme pokroku. Děkuji, Malcolme. Mým záměrem je začít eh, dvěma zpravodaji, každý bude mít pět minut. My jsme gentlemani, takže nejprve požádáme paní Sehnalou, aby se vyjádřila, ta je zpravodajkou IMKA a potom předáme slovo panu Dítru Kochovi za náš výbor. Poté předáme slovo stínovým zpravodajům a po nich se budou moci vyjadřovat ostatní členové výboru. Pokud vám toto vyhovuje, tak budeme takto postupovat. Nejprve tedy za IMKO předávám slovo paní Olze Sehnalové. Děkuji za slovo. Vážení předsedové, kolegyně a kolegové, jak už bylo řečeno, dnes tady budu vystupovat jako zpravodajka výboru IMCO. A i když jsme už počátkem roku na výboru EMCO e, měli slyšení k problematice e-call, tak po e, změně e, procedury jsem opravdu ráda, že se můžeme dnes poprvé všichni společně sejít, abychom prodiskutovali toto skutečně velmi důležité téma. Dovolte mi tedy, abych eh, v pár bodech stručně představila návrh zprávy, který vám dnes eh, společně se eh, spoluspravodajem Dietrem Kochem předkládáme. Já jsem určitě ráda, že můžu konstatovat, že se zhodujeme v základní myšlence naší zprávy a to, že e-call by se měl stát veřejným systémem tisňového volání v rámci celé Evropské unie. Měl by být zabudován ve vozidle využívat linku tísňového volání 112 a opírat se o společné celoevropské normy, aby zajistil spolehlivou a dostupnou službu. Tato služba musí hladce a interoperabilně fungovat v celé Evropě, ve všech vozidlech, bez ohledu na zemi či momentální polohu a díky tomu bude moci maximalizovat svůj přínos pro všechny řidiče, ale i další účastníky silničního provozu. Systém eCall se musí stát veřejnou službou, která bude poskytována zdarma a bude dostupná všem spotřebitelům. Jedním ze základních předpokladů úspěšného fungování systému eh, jsou centra tísňového volání. Tady hlavní zodpovědnost připadá na členské státy, které musí zaručit, aby byla daná centra schopna vyřizovat příslušná tísňová volání. Podotýkám ještě jednou, že je v kompetenci členských států zvážit, jaký způsob řešení nejlépe vyhovuje jejich vnitrostátním strukturám. V současné době již na trhu existují některé soukromé služby tísňového volání. Ty však nefungují ve všech evropských zemích a jsou nabízeny zejména u luxusních vozidel. A samozřejmě i jejich penetrace na trhu je poměrně nízká. Domníváme se, že privátní služby mohou fungovat paralelně s veřejnou službou e-call. Spotřebitel ale musí mít zajištěnou kontinuitu jejich fungování za všech okolností, a to na základě veřejně dostupné služby e-call na čísle 112 souhlasíme, že je nutné dodržovat všechny zásady ochrany soukromí a osobních údajů. Proto vítáme, že systém e-call neumožňuje sledování vozidla, nebo je aktivován až v případě spuštění tísňového volání. Spotřebiteli musí být zaručeno respektování pravidel ochrany osobních údajů, a to jak v případě veřejného systému e-call, tak u všech případných poskytovaných soukromých služeb. Interoperabilní platforma systému e s otevřeným přístupem povede dle našeho názoru k podpoře inovací a zvýšení konkurenceschopnosti evropského průmyslu. I tyto sekundární výhody je nutno v kontextu zavedení systému e brát v potaz. Vyzýváme proto komisi, aby předložila legislativní návrh s cílem zajistit do roku 2015 ve všech typově schválených vozidlech a ve všech členských státech povinné zavedení veřejného systému e využívajícího linku 112. Podobná výzva, jak už bylo řečeno, bohužel na půdě Evropského parlamentu nezaznívá poprvé. První zmínku o zavedení celoevropského e-callu datujeme do roku 2002. O sedm let později, v roce 2009, komise konstatovala, že navrhne případná regulační opatření v případě, že do té doby preferovaný dobrovolný přístup zavedení nebude fungovat. V roce 2011 přednesla komisařka Nelly Kress na půdě Evropského parlamentu řeč, ve které nás vyzvala, abychom i nadále úzce spolupracovali s komisí a mohli tak poskytnout občanům službu e-call co nejdříve, tak aby celý systém konečně mohl začít plnit svoji hlavní funkci, a to záchranu drahocenných lidských životů. A jak víme, závazky Evropské unie v tomto směru jsou jasné. Od vydání doporučení komise ze září loňského roku bohužel nepozorujeme ze strany komise žádný avizovaný pokrok. Ráda bych proto využila přítomnost zástupců komise na dnešním setkání eh, a položila jim eh, otázku, jaká je tedy situace v tomto směru. Proč komise ještě nepublikovala veřejně avizovaný návrh nařízení pro schvalování typu vozidel Eh, ohledně zavedení palubní části služby e-call do nových typově schválených vozidel v Evropě, ačkoliv tak měla učinit už v prvním čtvrtletí tohoto roku. A kdy tedy dojde k odblokování stávající komise, eh, situace a komise začne s ohledem na zavádění e-callu plnit svoje dřívější závazky. Na závěr mi ještě dovolte představit harmonogram prací. Lhůtu pro, pro, pro pozměňující návrhy ehm, navrhujeme po dohodě se zpravodajem Kochem posunout již na 8. května eh, abychom zajistili včasný překlad dokumentů před 30. květnem, eh, kdy se spolu opět všichni sejdeme na společném jednání k projednání pozměňujících návrhů. Hlasovat o zprávě bychom měli 19. června. Děkuji tedy za pozornost. Eh, po mně bude jistě mluvit eh, a doplní mě pan eh, kolega Koch a já se těším na vaše komentáře a pozměňující návrhy i na podporu našich kolegů z výboru TRAN a IMCO. Děkuji. Thank you, Mrs. Senalova. Mr. Děkuji, paní Sehnalová. Nyní má slovo pan Koch. Vielen Dank, liebe Vorsitzende. Ano, děkuji, pane předsedo. Pokud je o mne, já si myslím, že e-call je nekonečným příběhem. Před deseti lety jsem už o tom jednal na plenárním zasedání poprvé, jak si asi vzpomenete, takže je to dlouhý proces. Nejprve bych chtěl poděkovat eh, paní Sehnalové za její prezentaci a také za konstruktivní spolupráci, která probíhala. Jsem velmi potěšen návrhy stínových zpravodajů, kteří se také touto otázkou zabývají už dlouhou dobu. Toto je velice rozsáhlá oblast a nám se podařilo společně sestavit návrh dokumentu. Já si myslím, že naším společným cílem je to, aby e-call fungoval správně, tak abychom mohli zachraňovat životy. Dále chceme e-call, který bude dostupný pro všechny, bude přístupný a také využívaný úplně, úplně všemi. Dále nám jde o takový e-call, který by fungoval v rámci celé EU. Samozřejmě existují eh, jasně stanovené kompetence, které přísluší členským státům a dále bychom chtěli eh, vytvořit takový e-call, který bude mít vysoké standardy kvality. Bude mít vysoké standardy ochrany pro všechny. Tedy v kontextu eh, záchranných reakcí. My samozřejmě nechceme vytvářet žádný obchodní model služeb, žádný model pro výrobce vozidel, ani nechceme nic vnucovat, eh, pokud je o opravy vozidel. Spíše chceme, aby se e-call zakládal na takovém systému, za který budou odpovědné členské státy. Chceme, aby se jednalo o systém zdarma, který bude přístupný všem. Ten systém by měl být dobrovolný. Ti, kteří vlastní vozidla, kteří prodávají vozidla, by měli mít možnost to, toto zapracovat do systému ve vozidle. A také chceme zajistit, aby existovala nabídka takovýchto, eh, takovéto služby. Chceme, eh, aby to bylo kompatibilní. V současné době máme vlastně dva eh, e-koly. Je to otázka softwaru. Já si myslím, že to bude se dát ještě vyřešit. Pokud je o technické řešení, já si myslím, že tady jsou některé aspekty, na které bychom se měli podrobně zaměřit. Některé aspekty by ještě mohly fungovat lépe. Musíme například eh, zajistit, že dojde k pokroku v oblasti vědy a výzkumu. A ještě jedna nebo dvě důležité otázky na komisi z mé strany. Za prvé, dokument o schvalování typu vozidel. Na tomto už se pracovalo v rámci v rámci konzultace mezi útvary komise, ale bylo to pozastaveno. A já se ptám, proč, kým Bylo to úmyslné, bylo to eh, ze strany podniku, je stanoven nějaký nový časový harmonogram pro toto nařízení, protože my máme směrnici o inteligentních systémech ve vozidle a my chceme, aby se práce posunula vpřed, i pokud je o e-call. A za druhé, proč nemáme žádný legislativní text pro výrobce vozidel? A také, proč nemáme legislativní text pro členské státy a telefonní operátory. Já si myslím, že dobrovolný přístup v této oblasti nefunguje. Protože jinak členské státy by podepsali memorandum o porozumění. Komise zavedla e-call už v září, byla velice nadšená naší podporou a také tím, že bychom vytvořili veřejný e-call. Byla nám slíbena podpora, ale 8. března tento rok pan komisář eh, Tajány ohlasil moratorium. A obsah toho moratoria je takový, že se zastavuje regulace pro eh, automobilový průmysl, což podpořila také komise a jde nám vlastně o rozvoj automobilového průmyslu. Mně to ale, mě to ale eh, způsobuje obtíže. Já bych chtěla, abych se k tomu dnes komise vyjádřila. Máme technologie, jako je například e-call, což by mělo vést eh, k lepší bezpečnosti vozidel a co také, může to také zachraňovat životy. Proč tedy platí toto moratorium? Evropská komise není spokojená s současným modelem e-callu. My potřebujeme veřejný e-call, který bude opravdu dostupný všem občanům. Musíme zajistit, že se bude jednat o právní požadavek. A ještě další komentář. Týká se to PSAP, Centrum tísňového volání. Tato centra by měla být veřejná, ale mohl by se do toho zapojit také soukromý sektor. Já ehm, si vyslechnu návrhy, co si o tom myslíte. Dnes mluvíme o osobních vozidlech a o e-kolu, ale ve zprávě Evropského parlamentu z minula eh, jsme se také rozhodli, že podobný přístup eh, zvolíme také pro ehm, motorky a další typy vozidel. Dále otázka ochrany osobních údajů je velice důležitá. Já si myslím, že průmyslovému sektoru, automobilovému sektoru musíme eh, poskytnout tuto možnost eh, být konkurenceschopní. Nyní předáme slovo stínovým zpravodajům. Požádám je, aby omezili příspěvek na dvě minuty. A předávám slovo paní Gumaj. Thank you very much, dear chairperson. And... Děkuji, pane předsedo. Eh, těší mě, že tady vidím dva skvělé předsedy sedět vedle sebe. Já jsem se podílela na prvním eh, v zprávě o inteligentních systémech. Já si myslím, že to je dobrý nápad, eh, aby tyto dva výbory pracovaly spolu a by to ještě taky tomu předsedali žena a muž, bylo by to ještě lepší, ale dobře. Takže velice se mi, jsem ráda, že tady máme tuto rozpravu s, na expertní úrovni. Musíme si vyměnit názory předtím, než něco uděláme a děkuji kolegům za to, co řekli. Jsem přesvědčená, že to není otázka, zda můžeme zachránit, zachránit životy. Je to zcela jisté a e, to bylo jisté už v době, kdy byla přijatá moje zpráva, 4 tisíce životů by se dalo zachránit podle e, zjištění a e, jako každý rok jsou to stovky životů, čili Eh, to je krize přicházejí a odcházejí, ale lidské životy jsou eh, důležitější. Také musíme zdůraznit, že akční program na silniční bezpečnost, kterou, který připravil pan Koch, který byl tehdy mým stínovým zpravodajem, Eh, a udělal velmi dobrý kus práce. To taky, jak se upozorňuje, nebo je zacílený na zvýšení bezpečnosti na silnici. Jsem přesvědčená, že bychom se měli soustředit na realizaci interoperabilního celoevropského systému, jak je tomu ve směrnici o některých systémech. Je to právo spotřebitelů, na ochranu spotřebitelů, právo všech občanů, aby měli přístup k takovému systému, kde Geograficky by tedy celá Evropská unie měla být pokrytá, proto já vítám myšlenku společné eh, schůze taky na našich dvou výborů. Na druhou stranu všichni výrobci vozidel by měli chápat, že všechny vozidla na silnici by měla být technicky schopná za prvé poznat systém ECOL a za druhé, aby měli technické vybavení, které uvnitř vozidla eh, a mělo by to být součástí základní ceny vozu. Nemělo by to být eh, jaksi mezi volitelnými doplňky. A eh, mělo by, ten systém měl být přístupný pro všechny řidiče. Souhlasím s regulačním přístupem komise z loňského roku o rovném čase, o, o totožném čase tedy pro eh, povinné zavedení. Ten dobrovolný přístup země byl nedostatečný, viděli jsme ten výsledek, viděli jsme právě, že žádný výsledek není, takže e, řešení, aby e, Spojené království a, a, a Francie podepsali memorandum, a to samozřejmě není hlavní úkol, ale po francouzských volbách to zase přijde na pořad jednání. Co se týče pozadí, legislativní akce se týkající opatření, doporučení komise přijaté v září loňského roku vyzývá členské státy, aby opera- mobilní operátoři zmodernizovali svoje zařízení, aby mohli fungovat s tímto systémem. Také eh, aktiv eh, přenesené eh, působnosti by taky, to máme taky ve své ruce a pak máme za třetí návrh eh, eh, legislativy týkající se homologace vozidel, čili myslím si, že to jsou všechno cesty, jak to společně dokázat a teď si myslím, že když dva silné výbory se dají dohromady, tak není nic eh, nemožné. Děkuji. Paní Plavanová z IMKA. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěla poděkovat a poblahopřát oběma předsedům k tomu, že máme příležitost se tady takto sejít a pohovořit eh, si, mm, zpracovat společně a podpořit naše partnerství. Děkuji zpravodajům za jejich práci a snahu prezentovat zprávu, která se dotýká všech důležitých otázek spojených se systémem e-call. Nicméně jsou tady některé klíčové aspekty, které nejsou zahrnuty ve zprávě a které si také zaslouží, mm, eh, jak si, abychom na ně upozornili. Za prvé se tu hovoří o systému, což více-méně v porovnání s novými eh, s novým vývojem v oblasti komunikací je vlastně pojem deset let starý nejenom z hlediska nákladové efektivnosti, ale i eh, jaksi funkční efektivnosti. Mám také obavy, co se týče kvality dat, která jsou využívaná pro přípravu argumentace k využití tohoto systému, protože jsem zatím neviděla eh, žádné logické vysvětlení toho, kolik Eh, ke kolika eh, nehodám na silnici dochází v odlehlých oblastech, kde není žádná infrastruktura nebo mobilní pokrytí. A to, přičemž tomu se dalo zabránit, jestliže neměli, oni tedy ne, neměli možnost včas tedy zavolat záchrannou službu a tedy kolik je těch případů. Čili kolika takovým případům se dalo zabránit, protože v zásadě se tomu zabraňovat dá a jde o to tedy, jak bylo velké to spoždění, než mohli zavolat eh, záchranu. Eh, čili to nevíme. Je také důležité zajistit, že infrastruktura bude v jednotlivých členských státech vytvořena, to neplatí zatím, co se týče e-call. A za druhé systém 112, kde v některých členských státech v tuto chvíli existují dostatečná data, například v případě zdravotní eh, eh, péče eh, některé fungují dobře a když se to propojí s jiným systémem, tak to může vyvolat ještě více problémů. A technologická neutralita je také klíčová efektivnost systému, úspornost. Myslím si, že by firmy měly dostat příležitost vyvinout moderní systém, který by byl opravdu kompatibilní a bude to příležitost taky, aby eh, odvětví mohlo rozhodnout o nejlepších prostředcích a technologiích eh, tedy ten celoevropský systém. Nicméně musíme především zajistit, že e, především bude zajištěna infrastruktura dříve, než budeme volat po povinném zavedení tohoto systému. Uh, no, Mr. Benyon. A nyní pan Benjen z výboru pro dopravu. Já mám podobná podobné poznámky, jako říkali kolegyně, když jsme pracovali nezávisle. Děkuji zpravodajům za výbornou zprávu, která pokrývá i problematiku ochrany dát, která je důležitá i v případě soukromých služeb a mám tady pár poznámek. Hlavní Eh, rozdíl asi v názorech se týká eh, analýz eh, souvisejících s poklesem nákladů. Já tedy nevím, jestli je toto zrovna dobrý způsob, jak ušetřit peníze zadávání a zlepšování bezpečnosti. Tedy analýza úspor, které by byly realizovány tímto systémem, nevím. Ehm, také se hovořilo o tom, zda bude eh, povoleno eh, eh, mobilní nebo tedy v mobilní zařízení, která se dají tedy odpojit, to asi, asi ne. 10, 8 nebo 10 let bude taky trvat, než většina vozidel bude vybavená tímto zařízením. Čili i to zase eh, potom spochybňuje otázku eh, těch úspor eh, a náklady na dodatečné instalování těchto zařízení do starších vozidel budou velice Eh, vysoké, takže pokud se to nebude zavádět do starších vozidel a budou takto vybavená pouze vozidla nová, která budou vyrobená po eh, termínu implementace mm, tohoto nařízení. Oceňuji, že je tady snaha, aby to bylo technologicky neutrální eh, a aby bylo možno využívat i jakékoliv technologické zlepšení. Eh, potom je důležité, aby celý mm, ten systém záchranných služeb fungoval dříve, než bude zaveden tento systém povinně. A další věc je eh, otázka přiměřené reakce, to se taky zase týká otázky eh, nákladů a, a úspor. A, Rád bych byl ujištěn, a možná na tom bychom měli ještě pracovat, že počet ne, ne, neodpovídajících reakcí, eh, kdy aby eh, nevedl k tomu, že eh, záchranné složky budou jaksi velice nákladně jezdit třeba někam zbytečně a aby nebyly volány k, i k drobným nehodám a e, pak e, se třeba může stát, že dojde k jiné závažné nehodě někde jinde, kde potom zase ti záchranáři nemohou být na dvou místech. A ten, e, jestliže bude fungovat ten hlasový kontakt a bude fungovat rychle a bude efektivní, aby nedocházelo tedy ke zbytečným výjezdům. To je, myslím, taky důležité. Thank you very much. Děkuji vám. Pan Taylor ze Zelené. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že systém e-call opravdu může pozitivním způsobem přispět k bezpečnosti na silnicích spolu s jinými opatřeními které máme. Můžeme tak eh, omezit eh, například užívání alkoholu a příliš vysokou rychlost. To jsou dva eh, nebezpečné aspekty pro cestujícím občanům. Zároveň bych chtěl zmínit čtyři komentáře. První komentář je technický, týká se to tísňových služeb, tak, aby eh, tísňové služby mohly dostat správné informace ve správném pořádku a mohly tak vyslat své kapacity eh, na místo. Je také důležité, aby měli eh, hlasové spojení s posádkou vozidla. Já si myslím, že to je velice užitečné. Je nutné toto zajistit. A opravdu je nutné uh, takovéto systémy vyvíjet a namontovat je do vozidel. Pokud jde o veřejné PSAP, to je také důležitý aspekt veřejné centra tísňového volání. Dále pokud jde o samotnou zprávu, část, která se týká ochrany údajů, bude muset být trochu pozměněna. Bude to muset být trochu posíleno tak, abychom nabízeli lepší ochranu údajů. A nakonec Stále ještě zůstává jedna otázka, ta se týká nákladů. Nákladů na infrastrukturu. Kdo bude hradit tyto náklady na infrastrukturu? Toto musí být eh, promyšleno, navrhnuto a odsouhlaseno, protože jinak eh, nemá smysl říkat, že vytvoříme, namontujeme tento systém a zároveň nevysvětlíme, jak to bude všechno financováno. výrobci vozidel by zároveň potom uh, tyto náklady přenášeli dále prostřednictvím vozidel, které eh, vyprodukují a Samozřejmě vy si neumíte představit, že byste neměli uh, bezpečnostní pásy ve vozidle. Možná, že jeden den bude stejně nepředstavitelné mít vozidlo bez tohoto automatického tísňového volání e-call. Takže já myslím, že čím rychleji se v této souvislosti rozhodneme, tím lépe. Čím rychleji budeme mít inteligentní eh, vozidla, tím lépe a ještě lépe, pokud budeme mít také inteligentní řidiče. Čím dříve se nám podaří tohoto bodu dosáhnout, tím lépe. Děkuji. Děkuji. Rozhodně ta inteligentnost řidičů zůstává nadále velkým problémem. Dále za ECR, pan Drosbach. Thank you, chair. Uh, this is a... Děkuji, pane předsedo. Toto je další krok vůči automaticky řízeným vozidlům v budoucnosti. My už jsme viděli několik aspektů v této souvislosti a toto je další z nich. Já se domnívám, že je velice pozitivní, že byla vypracována tato společná zpráva Imka a Trán. Já si toho velmi cením. Cením si toho, že spolupracujete na této otázce, která je pro nás společná. Některé společnosti už montují tyto systémy do svých eh, vozidel, například Volkswagen a další. A já myslím, že se nemusí jednat jenom o ty nejdražší limuzíny. Už nyní je to namontováno v některých vozidlech, eh, například Peugeot nebo Passat už tento systém má. Ale stále ještě před námi velký kus cesty. Budeme potřebovat jednotný systém, pokud takovýto systém eh, zvolíme, a potřebujeme také lepší propojení. Pokud to má fungovat, bude to muset být vhodným způsobem propojeno. A nejsem si jistá, zda by ten systém měl být povinný. Protože pokud ano, potom zase vyvstává otázka, kde je naše osobní svoboda, ochrana údajů a tak dále. Já si tedy myslím, že na tento aspekt se musíme velice podrobně zaměřit. Jde o to, zda nás ten velký bratr sleduje pořád, když budeme řídit, a nebo zda ho můžeme vypnout. To je podle mého názoru aspekt, na který se budeme muset ještě podrobněji zaměřit. Kdo bude reagovat? Policie, nemocnice, kdo bude reagovat v případě, že toto tlačítko bude zmáčknuto? Já myslím, že některé otázky jsou tady stále ještě otevřené. Budeme se na to muset v blízké budoucnosti zaměřit, ale nechci opakovat všechny ty pozitivní aspekty, které už zmiňovali kolegové. Z toho důvodu je to z mé strany vše. Děkuji. Děkuji vám. Nyní má slovo pan Harber, pan předseda. Ano, děkuji, pane předsedo. Já nyní budu mluvit jako eh, stínový zpravodaj ze svoji skupinu. Nejprve bych chtěl poděkovat Chci poděkovat paní Sehnalové a panu Kochovi za to, že spolu tak dobře spolupracují na otázce této zprávy. Já jsem si jist, že to bude významný krok vpřed a jsem také velmi rád, že se nám naskytla tato možnost eh, znovu otevřít některé aspekty. Některé aspekty, kterými se už zabýváme dlouho a na kterých dlouho pracujeme. Jedna z věcí, kterou chci kolegové, kolegům říci, je to, že bychom toto měli zasahovat do širšího kontextu univerzálních služeb a práv uživatelů eh, v telekomunikačních službách. Já si myslím, že to je aspekt, který bychom měli zapracovat do zprávy, ale chci připomenout, a tady cituji ze směrnici univerzálních služeb, jde o přeskum, který byl schválen v roce 2009 mým výborem. Členské státy, a tady to přečtu, pane předsedo, členské státy musí zajistit, že podniky mobilních, které vyrábí mobilní telefonu, telefony, musí zpřístupnit zdarma lokalizační služby orgánům, které provozují tísňové volání. A toto se bude týkat všech čísel, všech eh, volání, které uh, jsou směrována na jednotné evropské číslo 112. A tady se ještě píše, že členské státy mohou rozšířit uh, tuto povinnost také na svá vnitrostátní tísňová volání, pokud si přejí. Potom jsou tam stanovena kritéria pro přesnost a spolehlivost uh, eh, hovorů. Já tím chci říci, že toto je systém, který nebude oddělen od ustanovení, které již existují. Například, když budete volat 112 z mobilního telefonu, to, kde se nacházíte, bude také automaticky předáno e, tísňovým službám, takže tísňové služby dostanou k dispozici tuto informaci. Vy v současné době víte, že je možné sledovat mobilní telefony, je možné zjistit, eh, kde se nachází prostřednictvím systému triangulace. A tento návrh, který zde máme před sebou, pochází z roku 2001, to znamená ve chvíli, kdy vstoupila v platnost tato směrnice. Ale od té doby bylo dosaženo pouze malého pokroku a tady se Eh, dostávám k tomu, co říkala paní Parvanová o technologiích. Část eh, otázky spočívá v tom, že bychom se měli eh, dohodnout na kombinaci různých technologií, včetně lokalizačních služeb. Ale hlavně jde o to, pane předsedo, že pokud je o infrastrukturu a zpracovávání hovorů, systém e-call v motorových vozidlech bude v podstatě využívat stejný systém jako ten, který by měl fungovat nebo platit pro tísňové volání prostřednictvím čísla 112. Vyvstala zde otázka e, soukromí osob a lokalizace, protože je možné odpojit toto zařízení e, pro ty osoby, které jej nechtějí využívat. Já si myslím, že taková možnost by měla existovat. V případě, že někdo nechce to využít, tak nemusí. Stejně tak si myslím, a to se týká vozidel, to je druhá věc, kterou jsem chtěla zmínit. Byl jsem velice vděčný paní Sehnalové, Byl jsem vděčný za to, že příslušný úředník z Prahy se dostavil a e, pohovořil tady o tom, jak přesně ten systém funguje, jaké výhody to má a to, ta prezentace byla extrémně užitečná. Kolegové e, Někteří kolegové to neviděli, takže možná bychom Olgu požádali, aby nám zpřístupnila tyto slajdy, tak aby si ostatní kolegové na to mohli ve volném čase podívat. Pokud ale o vozidla, jsou tam ještě dva důležité aspekty. Za prvé, lokalizační e, údaje budou mnohem přesnější, protože se to bude zjišťovat pomocí GPS. A druhá věc, elektronické systémy ve, ve vozidle, které spustí airbagy, mohou tyto informace také vyslat jako součást volání, což je ještě další takový kanál. Zpráva e, příslušného úředníka z Prahy zněla, nebo se zmiňovala o tom, že se využívá tato informace pro stanovení závažnosti dopravní nehody. Také se to používá například e, pro zjištění směru, jakým se vozidlo ubírá, například zda se e, dostalo pryč z dálnice, zda se odchýlilo a tak dále. Takže to umožňuje vlastně stanovit, jak závažná eh, dopravní nehoda nastala a jaký typ reakce je na ní potřeba. A já si myslím, že všechny tyto faktory, které jsou k dispozici, budou velice užitečné pro tísňové služby. Umožní jim to vlastně využívat své vybavení efektivně. My tady mluvíme o nákladech a čase reakce. Dále k tomu, co říkala paní Parvanová, tady, tady asi zdravotnicky nejvzdělanější. Například, když tímto způsobem sanitka může dorazit o 5 až 10 minut dříve, než by tomu bylo a zvláště tak může zachránit například život. Například, když je řidič eh, bezvědomý a není schopen sám reagovat. Já myslím, že mnozí z nás, eh, nebo mnohým z nás se toto může stát. Všichni doufáme, že pokud eh, nastane nějaká nehoda, kdy budeme bezvědomí, tak někdo přijede a najde nás. Toto všechno bychom tedy měli zohlednit. Já myslím, že nastal vhodný čas k tomu, abychom v této, v tomto, v této souvislosti pokročili vpřed. Jsem si jist, že i komise zohlední také práci, kterou byla odvedena v rámci univerzálních služeb. Děkuji, Malkolme. Takže vyslechli jsme stínové zpravodaje a ostatní chci poprosit, aby dodrželi dvě minuty. Nejprve má slovo pan Rike. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Chci poblahopřát zpravodajům za jejich práci která byla velmi dobrá. Několik připomínek. První věc je to vynikající princip, tento e-call, ale jeho, eh, to, ten fakt, že se stane povinným, tak to mění celé povahu tohoto systému, tak rád bych se podíval na to z jiného hlediska. Pak, když to je věc povinná, pak je nutné, aby infrastruktury, to znamená jak sítě, tak ta centra byla okamžitě tomu uspůsobena, to znamená, že by se to mělo aplikovat obecně. Druhá věc, problém těch center tísňového volání. Tam se ta kvalifikace mění úplně, když máme teď asi milion vozidel, která jsou používána a kdy, jakmile se to stane věc povinnou, věcí povinnou, pak eh, je nutné, aby všechny ty hovory, ta, ta volání eh, se nepřekrývala. Takže když, když ten systém zobecníme, pak do, dojde možná k celé, celé k dezorganizaci eh, všech center, která přinášejí pomoc. Pakliže to bude povinná věc, pak nutíme všechny výrobce vozidel, aby to tam zaváděli. Bude to povinnost pro automobilový průmysl a takže si musíme mm, představit všechny ekonomické dopady. Předseda řekl, že je tady možnost možná to vypnout, když člověk nemá chuť, aby nás někdo sledoval za těch podmínek, tak si můžeme koupit vozidlo, kde ta věc neexistuje. Takže nechci-li být sledován, tak mám právo buď to vypnout, nebo to vůbec nemít. A pak je tady několik bodů a tady skončím, protože čas nemáme. Uh, Eh, jsou tady některé body, ten princip je vynikající, ale jakmile se z toho stane povinná záležitost, pak se tady vynoří celá řada problémů a to je téma mého příspěvku. Děkuji. Thank you very much, Mr. Děkuji, slovo má pan Bach, dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že užitečnost a raison d'être tohoto zařízení nikdo nepopírá. Víme, že 80 řidičů eh, si uvědomují, v čem je závažnost a důležitost tohoto systému a technické problémy to také nejsou pro ty, kdo již byli na měsíci. Ale za těchto podmínek musíme konstatovat, že tady není společná vůle eh, ten systém nastolit. Proč tedy automobiloví výrobci eh, jdou jinou cestou než tou, kterou ukazují politici? Je to systém, který máme na srdci, který na kterém nám záleží, bylo to řečeno a opakováno, ale pro automobilový průmysl by to mělo být něco, co by bylo výhodou a mělo by jim to napomáhat při prodeji vozidel. Oni nechtějí, aby se ve statistikách ocitli jako těch, kdo působí nehody. Takže měli bychom říci, že my definujeme tu linii, kterou se má postupovat a nekoliv automobilový výrobce více než 80 řidičů by chtěli využívat toto zařízení, je nutné, aby tento systém byl kompatibilní mezi všemi značkami a, mezi všem, a ve všech zemích. Čili musíme začít jednat. A paní Sehnalová položila tu otázku komisi, co brání komisi, aby se pustila do ofenzívy v této oblasti. jsou tady eh, takové informace, že tady jsou určité eh, myšlenkové směry, ale to nebrání komisi, aby se jasně vyjádřila. Paní Fosterová, dvě minuty. And, uh... Děkuji, pane předsedo. Jsem velmi ráda, že tady všichni jsou. Jedna z aspektů, jeden z aspektů, které už zazněly, já musím zopakovat. Samozřejmě, toto je citlivé otázka, citlivá otázka a já myslím, že pokud můžeme kdekoliv zachránit nějaké životy, tak bychom tak měli učinit. Ale to číslo 112 podle mého názoru je v pořádku, je dobré mít v členských státech centra tísňového volání, ale kolegové z výboru už zmínili i e, výzvy, které e, stojí před námi v této souvislosti. Například, eh, když by někdo povinně chtěl nainstalovat takovéto zařízení do mého eh, vozidla a já bych to nechtěla, řekla bych to stejné, co jsem říkala paní Grosové, když tady byla na našem zasedání, zvolme dobrovolný přístup. Když někdo chce si koupit vozidlo a mi to tam namontováno, v tom případě je to v pořádku. Kromě toho eh, komise neodpověděla na to, jaké náklady to bude představovat pro výrobci, protože rozhodně nějaké náklady tam budou. Čím více jednotek prodáte, tím více se samozřejmě cena jednotky sníží, ale nedostala jsem přesné informace na toto téma. A poslední dvě menší poznámky, to se týká infrastruktury, s tím také souvisí, nebo infrastruktura s tím také souvisí. Je nutné mít k dispozici uh, satelit nebo Galileo v případě, že jste v odlehlé oblasti. A jak říkal eh, Malcolm, například eh, to, že se bude sledovat, eh, zda se spustí airbagy, ale někdy se airbagy vymrští, i když nedojde k nehodě. A nakonec ještě bych se chtěla zeptat na zařízení, které bude požadováno. Já myslím, že tady ještě musíme na řadu otázek odpovědět. A to je vlastně v pořádku. Každopádně děkuji vám za veškerou odvedenou eh, práci, děkuji oběma zpravodajům a myslím si, že tady proběhla velmi dobrá diskuze. Děkuji. Pan Hygien. Thank you very much, Mr. President. Děkuji. Já plně souhlasím s komentáři obou zpravodajů, co se týče eh, komise eh, i s komentáři Malcolma Harbra a paní Klumeň Eh, jestliže 40 tisíc lidí zemře každý rok na evropských silnicích, to je opravdu argument. A pan Banion, který tedy už odešel, říkal, že eh, je potřeba realizovat analýzu eh, jaksi při ekonomických přínosů, jako, ale lidský život není vyčíslitelný. Každý život, který kdy se dá zachránit. Eh, to je, to je ta otázka zlaté hodiny, když někdo je do hodiny, k němu dostane záchranka a podobně, tak vel, velmi často prostě v některých případech dochází k tomu, že jsou nalezeni až druhý den a podobně. To jsou velké výzvy. Eh, například navigační systémy, které nás vezme z bodu A do bodu B a podobně má člověk trvale puštěný. Je vidět, že technicky tam možnost existuje. Je to otázka vůle komise prosadit uh, Eh, tyto eh, věci. Otázka interoperability. My víme, že třeba auto eh, je možné si koupit v jedné zemi a potom s ním jezdit v druhé zemi, čili je potřeba, aby ty, tyto systém dobrý, který může fungovat a je prostě jenom potřeba, aby tady byla vůle, aby to někdo prosadil. Děkuji. Děkuji. Pan Groš, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já nebudu opakovat to, co už tady říkali jiní, patřím mezi ty, kteří se hlásí k tomuto cíli, nicméně jsme toho názoru, že ta cesta je trnitá. A Sabín sedí vedle mě, shodou okolností my bydlíme 6 kilometrů od sebe, ale komunikace mezi námi musí eh, jaksi přijít přes centrální eh, nějakou strukturu. A je potřeba začít eh, požadováním evropské harmonizace nouzového čísla 112, protože eh, všichni mm, jak si zkoumají různé technologie a nezabývají se tím, co dělají u sousedů. A je třeba eh, tedy hledat společná řešení. To nám pomůže v Belgii já mohu eh, například využít přístroj, který mi řekne, jak rychle jedu, kam jedu, jestli je tam radar někde na horizontu a můžu taky telefonovat s přáteli eh, prostřednictvím tedy toho zařízení ve voze. Technologie tedy problém není, technologii máme. Ovšem, jakmile překročíme hranice, tak se ta situace zkomplikuje a to je to, co musíme vyřešit. A my s tím jak si, máme problém v oblasti komunikace, protože mezi jednotlivými zeměmi, když překročíte hranice nebo prostě mezi jednotlivými zeměmi jsou třeba oblasti 10-15 kilometrů, které nemají pokrytí. A je potřeba se tedy pustit do toho, co je důležité. A poslední otázka zní, kdo má odpovědět. Co to, myslím, ta kompetentní instituce, která odpovídá na číslo 112 a ne vytvářet nějaké nové instituce. A nejde jenom o interoperabilitu, nesmíme taky zapomínat na otázku jazykovou, která může v některých případech představovat problém. Jestliže kolegové z Nizozemska eh, nebo která bydlí 8 kilometrů ode mě, tady kolegyně z Nizozemska, přejede hranice, tak to má určité důsledky, včetně jazykových a pokud chceme pokročit, tak musíme začít tím, že vyřešíme ty problémy, které existují a to budou také Evropané, myslím, dobře vnímat. Místo, abychom hledali problémy, měli bychom hledat řešení spolu s komisí určitě nepodporujete využívání detektorů radarů ve vozech. To, určitě nepoužíváte, že jo? To je jenom jako příklad. Ne, ne, samozřejmě, pane předsedo, to v žádném případě. Já vím, že v, v Lucembursku můžu uh, řídit, je to rychleji. Paní Lichtenberg, chcete ně, něco říci? Já, já řídím, jak nejlépe umím. E, nebo po, pokusím se být co nejstručnější. E, já Mám určité výhrady, které se týkají ochrany dat a soukromí. To za prvé. Za druhé, jestliže někdo řekne, že otázka ochrany dat eh, se vyřeší tím, že si ten přístroj může odpojit, pak se ptám, jaké to má technické důsledky. To mi z toho není zcela jasné. A co se týče pojištění, jaké to bude mít důsledky, pravděpodobně eh, bude možné podpořit ty, kteří ten svůj systém e-call nebudou eh, odpojovat třeba v těch nějakých opuštěných oblastech a podobně. A dokud nevyřešíme tyto otázky, tak eh, systém nebude moci fungovat všude. Eh, to je zase otázka pokrytí. A počet eh, mrtvých, to je argument, ale to ještě neznamená, že ten systém 112 vyřeší nebo, nebo o, zabrání těmto všem úmrtím pokud někdo odpojí e, ten e, svůj systém, ať už schválně nebo, nebo nevědomky, tak to je problém. A pak máme ještě veliké problémy se 112 v některých členských zemích. Především jsou to problémy spojené třeba s tím, že eh, jak si dojde k poplachu v nepříliš závažných případech a potom je tu otázka těch vlastních eh, tedy eh, výzev a to jsou všechno otázky, které bude potřeba vyřešit. A v neposlední řadě paní Venoj. Oui, merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Velmi dobře jsem vyslechla to, co bylo řečeno kolegyní o ochraně údajů a také eh, o tom, že linka 112 má své omezení, ale eh, když se podívám na to, co řekla Zita a tady ten kolega vedle pana Rikého, já jsem tak trochu šokována, když se mluví o poměru náklady zisk když se hovoří o poměru náklady zisk, a přitom tady jde o lidské životy, nejsem někdo, kdo by byl příliš autoritativní a kdo by nutil věci, eh, aby se staly povinné, ale myslím si, že otázky týkající se ochrany údajů, to přiznávám, ano, ano, vedeme stejnou diskuzi jako eh, v našem výboru a pan předseda Malcolm mm, mě to jistě potvrdí. Hovoříme o 112. Je to vlastně věc, která mě velmi zajímala a když jsem se informovala u všech tísňových služeb, ve všech evropských zemích, když řekli, že mohou zachránit spoustu tisíců lidských životů, nejenom ty, kdo jsou zraněni, ale všechny ty, kdo jsou hospitalizovány z záchranné služby, z lékařské služby, my se snažíme všechno, eh, už se snažíme ušetřit, ale zachránit život, to je zcela zásadní věc. A v některém okamžiku si říkám, samozřejmě musíme podpořit systém linky 112, musíme všechny tu struktury propojit. Diskutovali jsme s Evropskou komisí, která je otevřena všem našim návrhům na úrovni parlamentu a jde o ikon ve vozidlech nebo na úrovni tisňového volání 112, ale někdy vidím, že ve státech není ta politická vůle a vím, o čem mluvím, protože moje země nepatří k těm nejchudším v EU. A když jsem viděla minulý týden velký panel blízko mě, kde je napsáno v případě tísně volejte 110 eh, eh, hasiči, 112 policie a tak dále. Já jsem měla téměř, eh, jsem téměř styděla, protože vlastně mě, ať mi nikdo neříká, že to je otázka pouze nákladů, je to otázka politické vůle. Pokud potom je tady, krom toho, eh, krom té složky e-call, my jsme jednali už i o těch, kdo vyrábějí vozidla se zástupci automobilového průmyslu, někteří to už dokonce řekli. Může to být také ekonomická hodnota, může to být tržní hodnota pro některé mm, výrobce automobilů. Potom, jestli to uděláme povinnou záležitostí ve všech vozidlech a malá vozidla nebo střední vozy, Ehm, samozřejmě, že tam je to někdy příliš nákladné, že to zabrání některým kategoriím lidí si toto vozidlo koupit. Ale pokud jde o politickou vůli, Evropská Evropský parlament by měl sdělit členským státům, našim kolegům ministrům ve všech našich zemích, my musíme učinit důležitá rozhodnutí, to patří k přidané hodnotě Evropy a to je to, co Evropa může přinést pro ochranu pro váš život evropského občana. Chcete-li, aby měli lidi Evropu rádi, pak to závisí na takovýchto tek, takovýchto textech. Někdy se Evropa zamítá a je to takový obětní beránek. Tady nemusíme váhat, musíme diskutovat se všemi těmi, kdo jsou, na, kdo jsou koncepčními autory tohoto textu. Děkuji, dobrá. Slovo komisi. Máme tady tři zástupce, jednoho z DG Move, jednoho DG IMSO a jednoho z e, eh, DG Entro. Tak já nevím každému, že bych dal dvě minuty, dámy nebo pánové, nebo kdo tu jste. Čili možná napřed pan González by dostal slovo první. Jsou tu některé otázky. Hlavně proč třeba jste tak dlouho, máte takové spoždění, jo? to není diplomatické, ale je to tak. Takže pane Gonzálesi. Sorry. Thank you, Mr. Chair. And uh, first of all, uh... Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poděkovat uh, jménem komise Evropskému parlamentu za tuto uh, zprávu a také za podporu nejenom během dneška, ale celkově. My si celkově iniciativy e velice ceníme. Chtěl bych říci, že s vámi souhlasím. Je pravda, že toto eh, trvá příliš dlouho, je to dlouhý proces. Eh, samozřejmě e-call má výhody, ale zároveň je pravda, že na tomto pracujeme už od roku 2002. Zatím pracujeme na dobrovolném eh, přístupu, ale jak jste zaznamenali, ponechat tuto otázku na trhu nestačí. My jsme zvolili dobrovolný přístup, ale trvá to příliš dlouho a došlo ke spoždění. Z toho důvodu jsme se rozhodli trvat na regulačních opatřeních. Chtěl bych se také vyjádřit k otázce ochrany údajů. E-call, který zde podporujeme, neznamená, že vaše vozidlo bude sledovatelné. Vaše vozidlo nebude dosledovatelné, to vozidlo nebude propojeno se sítí, pouze v případě nehody se tak stane. My jsme si vyslechli stanovisko pracovní skupiny podle článku 29 a rozhodli jsme se, že e-call tedy bude v souladu, služba e-call bude v souladu s požadavky na eh, soukromí. Dále padla celá řada otázek, která se týkala stupně implementace. Z eh, sdělení e-call čas jej zavést, víte, že se navrhuje celá řada regulačních opatření, možná se k tomu ještě vyjádří další kolega z komise. A paní komisařka eh, Krusová prohlásila, že toto bychom měli mít implementováno do roku 2015. Zároveň velice pilně eh, pracujeme na tom, abychom vyřešili tu telekomunikační otázku a další související aspekty. Takže pokud je o otázku telekomunikace, tou se zabýváme my, máme doporučení. V současné době eh, dostaneme zprávy od členských států. A vypadá to, že operátoři mobilních sítí se proti tomuto nestaví, jsou ochotní podpořit e-call na lince 112. Nicméně musíme si počkat, než se k nám dostanou všechny ty zprávy. Pokud vyvstanou nějaké další požadavky na opatření, tak se na to zaměříme v závislosti na zprávách. Potom pokud je o některé technické aspekty, o které se zde žádalo. My jsme provedli posouzení dopadů, velice podrobný dokument, Strávili jsme tím několik měsíců, analyzovali jsme veškeré studie, literatury a tak dále. A mohu říci, že e, máme celou řadu údajů, které se týkají e, cenové efektivnosti e -callu. Takže máme toto posouzení dopadu. My jsme se dívali i na počet nehod. Je opravdu, že na, je pravda, že e, dochází k obrovskému počtu nehod a na těch méně frekventovaných silnicích trvá velmi dlouho, než nastane pomoc, než dojde k pomoci. Například ve Finsku eh, se zjistilo, že pokud by existoval e-call, v pěti případech eh, nehod by se daly zachránit životy. To je také součástí eh, posouzení dopadu. Dále pokud je o ceny, náklady, my jsme se tím také zabývali. Ponecháme stranou to, jak ocenit vůbec lidský život, ale i kromě toho jsou výhody samozřejmě mnohem vyšší než náklady. Dále jste se ptali na různé typy nákladů. Pokud je o náklady na vozidla, přesná čísla máte v posouzení dopadu. Takže nyní to bylo vyčísleno eh, na určité vozidlo, ale potom, eh, když to bude v hodně, ve velkém počtu vozidel, tak se ty náklady budou postupně snižovat. Máme přesné čísla, je to asi 50 eur. Uh, tolik to stojí, toto, na, toto nainstalovat do vozidla. Konzervativním způsobem můžeme říci, že to bude 150 eur, ale i tak výhody jsou mnohem vyšší než eh, náklady. Dále, pokud je o prezentaci eh, českého zástupce z, z Prahy, to bylo velice zajímavé. A eh, marginální náklady budou pouze minimální. My v současné době se zabýváme tuto otázkou s členskými státy. Možná i kdybychom neaktualizovali úplně vše, ale pouze část, i v takovém případě by se situace dala zlepšit, takže existují řešení. A ještě nakonec bych chtěl říci, že pokud je o falešné poplachy, tím jsme se také zabývali ale my máme vlastně hlasové spojení, máme minimální sadu údajů a nebude těch falešných poplachů více než u klasických eh, hovorů nebo klasických poplachů na lince 112. Takže je možné snížit eh, počet falešných poplachů a tady možná panuje určitá dezinformace. Máme každopádně pracovní skupinu, která se na to zaměřuje a také existují řešení pro uh, tuto situaci. A na závěr bych chtěl říci, že komise vždycky byla technologicky neutrální a z toho důvodu jsme také žádali evropské normalizační orgány, aby nám poskytly, nabídly technologická řešení a také normy pro příslušné uh, technologie. Takže to je z mé strany vše. Omlouvám se, že jsem mluvil dlouho. Já se ptám komise, zda chcete mluvit všichni. Pokud ano, tak musíte zkrátit uh, své příspěvky. Ano? Tady eh, to je trochu zátěž na moji trpělivost. Dále má slovo DG Move. Děkuji. Já část eh, svého času předám kolegům, takže nebudu mluvit tak dlouho. Omlouvám se za pana Keramicuse, který se bohužel nemohl dostavit, ale chtěla jsem připomenout, že iniciativa e byla vždycky nedílnou součástí politických orientací na rok 2011 až 2012, eh, které se týkaly bezpečnosti na silnicích. To také zdůrazňoval parlament eh, ve předchozí zprávě. Chtěla bych potvrdit, že DG Move v současné době pracuje na stanovení specifikací pro nutné vybavení v rámci eh, Centrum tísňových volání, tedy PSAP. Jde o centra, která budou získávat údaje vyslané vozidlem. Toto už se předpokládalo i v akčním plánu a směrnici o ITS, takže komise v současné době pracuje na těchto specifikacích, to by mělo být přijato prostřednictvím delegovaných aktů do konce tohoto roku. A přípravné práce probíhají, diskuze také probíhá na, evropské, na uh, úrovni expertů. Děkuji. Jak se hovoří o aktu v delegované pravomoci, vidím, že všichni zvednou hlavu, takže pozor na to, paní Valivicuto teď má slovo. Děkuji, já budu taky stručná, jenom to doplním. Co se týče systému e-call ve vozidlech, komise nyní dokončuje návrh e, pro zavedení tohoto systému na osobní vozidla i nákladní vozidla. Specifické detaily jsou projednávány s příslušnými odděleními komise a berou v úvahu výhody všech alternativ. My musíme zdůraznit, že tyto e, zařízení v, ve vozidlech budou funkční jedině tehdy, když budou e, tedy ta tisnová centra schopná reagovat a bude to zavedeno na celém území a nové požadavky budou realizovány jak co se týče Eh, vozidel, tak co se týče tedy těch eh, tísňových služeb. Děkuji. Takže zpravodajové já eh, nevím tedy vlastně, jestli jsme zjistili tedy z těchto odpovědí, kdo to zdržel, ale prostě paní Sehnalová, prosím, chcete začít a doplnit něco a potom by tedy pan Koch mohl se vyjádřit. Prosím, nechcete odpověď? <laughs> Dě, děkuji. Chtěla bych jednak poděkovat za všechny komentáře a všechny, eh, všechny eh, připomínky, protože si myslím, že eh, budou určitě obohacením té zprávy, ale pořád se vracíme k tomu, nebo spousta těch dotazů byla o tom, jestli e-call povinně či dobrovolně. A myslím, že to je debata, kterou tady absolvujeme už těch mnoho let a asi na to máme každý prostě svůj, svůj názor a souhlasím s tím, co zde bylo řeto otázka politické vůle, zda tímto směrem se chceme ubírat, eh, ubírat nebo, nebo ne, eh, protože všechna eh, technická řešení podle mého názoru jsou, nebo všechny mm, technické problémy jsou podle mého názoru řešitelné v případě, že řekneme, že ano. Chtěla bych určitě reagovat i na pár, na pár poznámek, e, pokud se týkalo právě těch nákladů, e, přesně tak, prostě sociální, sociální náklady, vyčíslení e, hodnoty lidského života, toho, že systém e-call může zachránit stovky lidských životů ročně, si myslím, že je opravdu pádný argument, který bychom měli mít jako středobod tady těchto úvah. Eh, děkuji určitě za poznámky, ale myslím, že částečně byly, byly zodpovězeny komisí. Pokud se týká těch falešných aktivací, tam je nutné zdůraznit, že existuje nebo bude existovat i to hlasové spojení, eh, které by mělo vlastně eh, následně po aktivaci Eh, vyjasnit, eh, o jakou nehodu se jedná eh, a v případě, že bude hluché, tak samozřejmě je možné z toho odvozovat i podle těch minimálních set nebo té, té minimální sady dat uvažovat o závažnosti takovéto nehody. Ehm, stejně tak zahlcení sítě voláními e-call, tam se domnívám, že to bude řešeno formou tzv. identifikátorů, eh, které by měly právě eh, Centrum tísňového volání ehm, sdělit, že eh, ten hovor, který přijímají, je, ehm, je e-call jako, jako takový. Eh, bylo tady, myslím, zodpovězená i ta otázka sledování vozů a já jsem to zmínila už v té, eh, v té své první eh, prezentaci, že ten systém bude opravdu zapnut pouze v, nebo v, případě, v případě té samotné aktivace a měl by tedy vyloučit sledování vozidla v, v, průběhu, v průběhu jízdy. My jsme se v té zprávě také eh, snažili zachovat eh, technologickou neutralitu, ale pokud si eh, se do ní začtete, tak tam možná zahlednete zmínku o tom, že technologická neutralita ano, ale za jasného dodržení bezpečnostních standardů, ehm, protože je jasné, že mobilní zařízení mohou v případě nehody způsobit ehm, zranění leckdy závažnější než ta, než ta nehoda než to nehoda sama. Eh, takže eh, to jenom na margo eh, této, této poznámky. Eh, a pokud se, eh, pokud se týká eh, infrastruktury pro tísňové nebo pro ten, to tísňové volání 112, tam si myslím, že také jsme to zdůraznili, je na členských státech, aby zajistili řádné fungování této, této služby. Tam děkuji za tu poznámku o směrnici o univerzálních službách a myslím si, že ta zodpovědnost tady je na členských státech a nikdo ji z ní nesejme. Tak, to je všechno zatím a myslím, kolega Koch mě doplní. Mr. Koch, any... Děkuji. Pane Koch, máte něco, co byste chtěl doplnit? Beantwortet nämlich danach, Velice stručně. Na tu otázku komise nedostali odpověď. Rád bych věděl, jestli to, co řekl pan Tajonen, moreto, moratorium vše, na vše, co se týká e, ekonomického konstruktu. Samozřejmě nikdo se nemůže vyhnout nehodě, ale to, co se děje po nehodě, je zcela rozhodující a to je ta hodina po nehodě. Náklady na pomoc které by způsobily, mm, no nemyslím si, že by to mohlo něco pozměnit. Jde o otázku aktivace airbagu, které by zároveň vyvolaly to tisňové volání. Je tady možnost, když je to méně závažná nehoda, je tady možnost, že e, šofér zavolá a řekne, nemusíte nikam jezdit. A to by byl o, o jeden zásah méně každém případě je tady určitý protokol o dohodě a e, členské státy se zavázaly, že vlastně vytvoří takovýto systém tisňového volání. Nemyslím si, že by to představovalo nějaké mimořádné náklady. Systém by si zasloužil investice ten systém, to není prostředek eh, pro dozorování. Jenom když dojde k nějaké nehodě, tak se ten systém zaktivuje. Tím, že vlastně eh, se spustí airbagy. A to je jasné. A pak vás to umožní eh, lokalizovat. Pan Bár říká, že je nutné mobilizovat vůli, společnou vůli, ale je to tak trochu začervený kruh, protože eh, si posíláme míč eh, z jedné strany příště na druhé v členských státech eh, mezi členskými státy a také výrobci vozidel. Členské státy čekají, ať vystřelí první tedy ty automobilové závody ať to tam zavedou, ať to tam namontují a pak zase obráceně. Pak je tady, mm, je to zařízení, které by nemělo stát mnoho, protože jde především o software který by měl být namontován do vozidel. Budeme pokračovat takto, tak ani v roce 2020 nebudeme mít systém tísňového volání. A A nebude-li jiná možnost, tak já si myslím, že musíme využít eh, co nejvíce prostředků, abychom vše rozjeli. Děkuji eh, všem zpravodajům, stínovým zpravodajům a chci vám připomenout, že je lhůta pro eh, předkládání pozměňovacích návrhů 8. května v poledne. A Naším záměrem je uspořádat další společné zasedání výborů, tentokrát na pozvání IMKA ve středu 30. května od 11 do půl jedné. Budeme se zabývat těmito pozměňovacími návrhy na tomto zasedání. Tak ještě jednou opakuji, lhůta pro pozměňovací návrhy je poledne 8. května a příští zasedání 30. Eh, května 11 hodin bude tu pořádat IMKO a budeme se zabývat pozměňovacími návrhy. Malcolm, chceš ještě něco dodat? ne pouze poděkovat. Děkuji za eh, pozvání a také za to, že jste tak dobře předsedal tomuto zasedání. Dobře, za to vám velice děkuji, děkuji také za účast a budeme se, če- budeme se těšit, že 30. května budeme vašimi hosty. Takže tím eh, končíme toto společné zasedání a chtěl bych kolegům z dopravního výboru představ, uh, chtěl bych je upozornit, že nyní máme na pořadu jednání zprávu pana Kramera. Okay, if people are... Dobře, milí kolegové, chtěl bych pokračovat eh, v zasedání. Kdo chce diskutovat, prosím, mimo sál. So if people are moving just give them another minute, Mike. Takže Nechám ještě minutku pro ty, kteří chtějí odejít ze sálu. There are three opinions from... Máme zde tři stanoviska pana Kramera, Týká se to strukturální politiky ERDF a Fondu soudržnosti. Takže Michael, máš slovo. Schön. Also sind drei zusammenhängende Stellungnahmen, die Verordnung über die Děkuji. Jde o tři stanoviska, která jsou navzájem propojena. Nejprve, nejprve tady je e, společné ustanovení ohledně evropských fondů, pak je tady nařízení týkající se eh, fondu e, soudržnosti a potom e, zdrží nařízení rady. E, doufejme, tím chci říci, že budeme potřebovat strategii a nejenom čas od času nějaké výsledky. To je něco, co by se dalo říci o mnoha odvětvích Evropské unii, ale musíme vylepšit tuto situaci. ale do strukturálních fondů do většina peněz 120, eh, 180 eh, eh, miliard do strukturálního fondu, do Federu další miliony a pak je tady ten to, to mechanismus pro propojení Evropy a z procenty, které jsou 40 a 50 které k tomu odpovídají, čili Fond soudržnosti a FEDER jsou rozhodující pro to, co můžeme udělat v oblasti dopravy. Investice do dopravy by měly být propojeny se strategií 2020 a s celou řadou cílů, které jsme si stanovili v tomto rámci. A takové musíme stanovit celá jasná kritéria v této oblasti. Příklad veškeré projekty vnitřní navigace nebo otázka přístavu. No, otázka přístavů, eh, pokud je účetní dvůr, tak eh, je tam jenom 11 projektů z 27, které byly uznány jako účinné podle zprávy soudního dvora, no, účetního dvora. Uh, čili ostatní není finančně efektivní a e, některé z nich nemohly být zrealizovány, protože na to nebyly fondy. Musíme tady e, dvakrát měřit, než jednou e, řežeme, dříve než rozhodneme o tom, kam budeme investovat peníze. Jsou zde například dva tunely v Rakousku, které umožňují projet z Rakouska do jader, jaderského prostoru na Jadran. A je tady řešení, které by stálo daleko méně, prostě trasa, která by byla daleko levnější. A ostatně, a to je problém eh, těch chybějících dopravních prostředků. Eh, pro tunelování není třeba mnoho pracovních sil. Pak je tady další projekt dálnice, kdyby byl posunut, kdyby prostě ta e, trasa vedla jinudy, pak bychom ušetřili miliardy, protože bychom nebyli nuceni vybudovat celou řadu mostů a tunelů. Máme tedy jistou strategii za poslední roky a Vzdor tomu máme ještě chybějící články řetězu a jsou tady nedostatky a naše pozornost by měla být věnována přeshraničním e, projektům, protože vnitrostátní úsilí většinou e, nejde tímto směrem. Jsou zde infrastruktury na železnici a dále, dále i kola, eh, kolařské projekty nedostávají eh, dostatečnou podporu a tady bychom to měli zvrátit, tuto tendenci. Rotterdam Janov, to je velice důležité, protože to je velice závažný koridor s závažným fretem a, eh, a také z toho budou velké příjmy. Ale Karlsruhe Bazilej 180 milionů, s tím se počítalo a teď tady máme 3 miliardy. Ve Stuttgartu tam není doprava zboží, která by byla důležitá a, a je jenom málo vlaků projíždí tímto úsekem nákladních vlaků. Tedy nemůžeme zpracovávat problém dopravy na e, dálkových liních, na venkových linkách a městská či příměstská doprava, to se nedá řešit izolovaně. Je tady také otázka eh, klimatu a studie dokázaly, že eh, vzdálenost, kterou se nejčastěji eh, absolvuje, která se nejčastěji absolvuje ve městě, je 6 kilometrů. A většinou to lidé jezdí v, v autě. A na tu otázku se také musíme podívat z hlediska emisí CO2 a snižování emisí. Také se musíme podívat na výsledky z hlediska mobility, jinak eh, ty naše investice nesplní svůj účel. Je tu také otázka rozvinutých regionů. Komise řekla, eh, více investic do rozvinutých eh, oblastí, ale jak chcete snížit emise CO2, když 70 emisí z dopravy eh, pocházejí právě z městských oblastí. My chceme následovat doporučení komise hlediska trvale udržitelného cestovního roku v rámci Lisabonské strategie a mm, e, možná, že cestovní ruch je ničivý, ale chceme podpořit trvale udržitelný cestovní ruch, abychom zachovali planetu a klima na ní. Je tady otázka také přezraničních e, spojů otázka trvale udržitelného cestovního ruchu a emisí. A o tom vše musíme mluvit. Příklad. V roce 72 bylo 18 spojů mezi Německem a Polskem každodenně. A teď už jich je jenom 10 těch spojů. Je to šílené, ale je tomu tak. A e, takže bychom měli přemýšlet, jakým, o tom přemýšlet, o tom, jakým způsobem posílit tyto spoje mezi našimi zeměmi. To, že Rakousko prohlásí eh, ten či onen tunel za evropský projekt, No, eh, bylo to prohlášeno za Evropský koridor z finančních důvodů. A zatím jsme měli první schůzi se zpravodaji, proti zpravodaji, tedy z dalších politických skupin. Bylo to užitečné a já to také zohledním. Všechny ty komentáře a kritiky, které jsem vyslechl. V každém případě jsme se dohodli na tom, že nelze pokračovat tak, jak to děláme nyní. Nesmíme spochybnit strategii, ale ty výsledky, které máme, je tady spousta nedostatků a na ty bychom měli položit prst. S netrpělivostí e, očekávám diskuzi a do 12. května byste měli předložit eh, mez eh, pozměňovací návrhy. Pan Gross, děkuji pane Kramere za práci kterou jste odvedl a také za velice konstruktivní dialog. Říká pan Groš. Ten dialog vedete s námi všemi a jste připraven pokračovat. Jde o velice závažný problém, když jde o to financovat eh, mobility. 8 miliard. Přitom jsme chtěli 16 miliard. Takže to vyvolává e, otázky. 40 miliard. Já bych to parafrázoval a řekl, že potřebujeme zelenou politiku, ale prostě zdůraznit něco trochu jiného. 10 miliard ze strukturálních fondů pro fond soudržnosti. Musíme je využít tak, jak to navrhuje komise a musíme i nadále pracovat na tomto tématu nejenom v našem výboru, aby tento způsob využití fondů soudržnosti pro eh, celoevropské sítě mohl opravdu fungovat. Pozměňovací návrh 8 článku 3 týkající se rozvinutých eh, regionů, kde už nemůžeme provádět investice v oblasti dopravy O tom bychom i nadále měli diskutovat. Především se, v každém případě se tedy domnívám, že je nutné, abychom pokračovali v debatě na toto téma, abychom se vyhnuli vnějším nákladům. Ta formulace je příliš tvrdá, podle mého názoru. Vyhnout se něčemu stoprocentně, to by bylo nebezpečné. Pokud je o biodiversitu, nebudu uvádět žádný jiný příklad. V mé zemi jsme museli se vzdát určitých cyklostezek z důvodu biodiversity. V Bílé knize vidíme, že je tam široká většina, e, která se přiklání k umírněnému řešení, umírněnému přístupu. Rád bych slyšel vysvětlení k pozměňovací návrhu 29, kde jde o kofinancování, o vyšší, vyšší mm, e, finanční prostředky. Jestliže udělám dálnici podle francouzského principu, určitě budu mít dobré příjmy a tam to kofinancování by mělo být e, vyšší. Nevím, jestli jsem dobře pochopil ten e, nástroj, s kterým počítáš v tom pozměňovacím návrhu. Doufám, že budeme moci pokračovat v diskuzi. Sí, gracias, eh, presidente. Sí. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu Kramerovi eh, za jeho úsilí a snahu pokrýt do největších detailů ehm, tento téma, ale vzhledem ke stávajícím okolnostem a vzhledem k té bitvě, kterou eh, budeme muset svést s radou, ta bitva bude opravdu divoká, protože bychom to rádi dokončili v červnu. Začali jsme na tom pracovat dvěma lety, a, ale nad rámec těchto detailů si myslím, že e, bude potřeba trochu jaksi politiky v širšího rozsahu a bude potřeba postupovat radikálně, e, co se týče e, návrhu komise ohledně fondu regionálního rozvoje, protože nepodporuje investice do nejrozvinutějších regionů. A my víme, a to je jeden jaksi z důvodů, které motivují DG Regio eh, strukturální fondy, fond soudržnosti se e, využívají proto, aby členské státy jaksi vyrovnaly svou úroveň, ale existují černé díry i v těch nejrozvinutějších e, regionech, v městských centrech, právě v důsledku nerovnosti, v, v důsledku problému konkurenceschopnosti a nerovnováhy mezi velkými městskými póly a periferiemi periferií, mezi provincií a městem, mezi nížinou a horami a to i v těch nejrozvinutějších regionech existují takzvané černé díry. A e, tady e, ta řešení e, podle jednoho střihu a prostě zákaz investování do nejrozvinutějších oblastí, to eh, prostě problém neřeší, tím spíš, že představitelé těchto nejrozvinutějších regionů vlastně eh, nech, eh, nechávají ty své mm, občany platit nej, nejvyšší cenu v důsledku krize. Já vím, ono se to začalo na tom pracovat přes kriz, před krizí, ale prostě i nejrozvinutější regiony by měly E, mít určitou možnost, protože ta zdánlivá rozvinutost často zakrývá um, velké nerovnosti a, a nedostatky a evropská politika by měla umožnit kompenzovat tuto nerovnováhu. Děkuji. Další. Děkuji, pane předsedo. Děkuji kolegovi Kremerovi za způsob, jakým toto eh, zpracoval. Děkujeme mu i za setkání, která zorganizoval. Eh, já se domnívám, že je eh, pozitivní, že žádá, aby výbor pro dopravu se mm, Eh, jak si dostal do stejného rámce jako Evropa 2020. A myslím si, že my eh, v celé oblasti programování bychom se měli snažit eh, jak si směřovat stejným směrem, abychom pokaždé nezaváděli novou, no, novou programaci. A samozřejmě můžeme hovořit o dobré vůli, co se týče výsledků jaksi strategii potřebujeme jednu a nemůžeme měřit strategii po každém zasedání e, výboru pro dopravu. E, ty perspektivy jsou někdy čím dál užší, pak zase čím dál širší. To je fajn. A potom takové mm, pár kritických bodů, které se týkají pozměňovacích návrhů. E, návrh 25, kdy se žádá zavedení nové položky ve veřejných rozpočtech E, pro cyklostezky a pěší chodníky. To je spíš specifická programace, si myslím, než nějaké obecné orientace. A pozměňovací návrh 28, tedy co se týče objemu investic do cyklostezek, můžeme hovořit třeba o objemu eh, investic do ehm, udržitelné a, a, a inteligentní mobility a nespecifikovat to tímto způsobem. Protože hm, ta fáze, zatím ta diskuse je taková obecná, takže bych se držel spíš obecných rovin. Ale chtěl bych připomenout komisi, eh, co se týče fondu soudržnosti a nařízení o fondu soudržnosti, abych připomněl, že těch 10 miliard přidělených pro eh, propojení Evropy, eh, to s o, jak si hospodaří přímo Evropská komise. Ono to sice nadále souvisí s regiony, které mají přístup k fondu soudržnosti. Nicméně je potřeba věnovat pozornost tomu, že tady to centralizované řízení může eh, být znevýhodňující vzhledem k samotným kritériím soudržnosti, které implikují určitý deficit v oblasti e, zprávy, oblasti lhůt a podobně, čili odměňovat podle kritéria, že kdo dřív přijde, ten dřív mele, může být znevýhodňující právě pro ty regiony, které mají nějaké nedostatky nebo které reagují pomaleji a, a podobně. A Eh, konečně bych chtěl říci, že velice podporuji a oceňuji zavedení rubriky cestovní ruch mezi společnými ukazateli. Já si myslím, že pro nás, co se týče strukturování a práce Evropské komise, i co se týče rozvoje a ekonomického růstu, je to něco, co je vždy důležité pro dopravu. Pan Zíle? Já, paldies, sari gribētu... Ano, děkuji. Já bych rád poznamenal, že stanovisko pana Kramera jde správným směrem. Některé detaily bych rád zmínil později, protože eh, se trošku lišíme. Pokud je tady zdůrazněn na investice týkající se trvale udržitelných do, udržitelné dopravy pro použití e, fondů soudržnosti a federu. To je dobrý přístup. A pokud je o spravedlnění nebo odůvodnění, ten mechanismus pro propojení Evropy, ta nástroj pro, pro propojení Evropy, tady jsou miliardy, o, o které vlastně jde. A pokud je o perspektivy, jsou tady některé problémy u zemí, kde mají méně vody pro podporu eh, fondů soudržnosti jde o 2,2 hrubého domácího produktu. Pro některé členské státy tady bude menší podpora pro další financování. Oproti tomu předchozímu je to velice široká otázka, která přesahuje dopravní politiku. Dále. Pokud o konkrétní návrhy, jsem velice rád, že tady je ten návrh číslo 5. Vzhledem k, eh, Michal zdůraz, zdůraznil e, eh, pát e, eh, železné opony a propojení mezi zeměmi východu a západu, kde infrastruktura nebyla příliš rozvinutá a e, zdůraznění tohoto návrhu je velmi dobré. Pozměňovací návrh číslo 8 kde se navrhuje, e, že by se rozdělil minimální a maximální e, částky pro eh, silnice a další druhy dopravy. Já si myslím, eh, že jsou některé země v Evropské unii, když omezíme, kde, když omezíme eh, peníze, které půjdou do silnic, lidé nebudou mít přístup k silniční dopravě budou a ne, to tež platí pro železnice. Když železnice není rozvinuta, tak nemůžeme budovat uh, cyklostezky, protože lidé se lidé nemohou se dostat k těm eh, velkým dálnicím. A vlastně dostat se k nějakým evropským spojům. Názory jsou různé, ale podporuji tento toto stanovisko. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla eh, tedy na úvod eh, panu zpravodaji poděkovat eh, jednak za návrh stanoviska, jednak tedy za spolupráci se stínovými zpravodaji. Já určitě souhlasím s tím, že komise by měla více vycházet z cílů strategie Evropa 2020, ale také z cílů Bílé knihy pro dopravu a to jak v oblasti tedy tematických priorit, tak určitě také v principu solidarity a vyrovnávání regionálních rozdílů, tedy tedy územní soudržnosti, eh, což tady považuji za hlavní poslání kohezní politiky. Eh, určitě plně podporuji myšlenku pana zpravodaje, že je třeba rozvíjet a podporovat nové a udržitelné typy mobility. Eh, možná bych více zdůraznila podporu městské veřejné dopravě jako celku, která by měla mít přednostní místo mezi těmito dopravními prioritami. V rámci odstraňování úzkých hrdel a chybějících spojení, eh, na které se v první řadě tedy soustředíme v rámci revize sítí TNT, eh, zdůrazňuje pan zpravodaj evropskou přidanou hodnotu, která má hrát rozhodující roli při výběru projektů. Eh, já tedy opakovaně eh, žádám, aby komise podrobněji rozpracovala a navrhla soubor měřitelných indikátorů, které budou tuto hodnotu, přidanou hodnotu určovat, protože se tím vyhneme různým nejasnostem a možným nedorozuměním. Pan zpravodaj zdůrazňuje potřebu posílení ex ante kontroly. Eh, s tím lze souhlasit, ale podle mého názoru je stejně důležité zaměřit se jak na eh, kvalitně připravené projekty, tak na, i na účinnější kontrolu ex post. Z dalších pozměňujících návrhů podporuji určitě větší akcent na cestovní ruch, který si jistě zaslouží eh, více pozornosti eh, a k pozměňujícím návrhům pana zpravodaje, eh, které se soustředí na vnější náklady občanů Unie, bych hm, potřebovala možná trochu upřesnění, které konkrétně má na mysli nebo které tam spadají. Eh, naopak nemohu souhlasit bohužel s návrhem na stanovení konkrétních procent pro jednotlivé typy dopravy, tak jak jsou uvedeny v pozměňujícím návrhu číslo 8 ve stanovisku ke koheznímu fondu. Eh, jsem také obecně proti myšlence v pozměňujícím návrhu číslo 29, eh, tedy v návrhu stanoviska k obecným pravidlům, eh, tedy, že mají být upřednostněny ty projekty, které generují jasný zisk a už tady o tom byla zmínka. Já si myslím, že tady bychom měli být trochu opatrní s ohledem na cíle koheze. Eh, a na závěr bych tedy chtěla ještě jednou zdůraznit potřebu zachovat i nadále, nadále primární cíl kohezní politiky, eh, tedy vyrovnávání rozdílů v našem případě v dopravní infrastruktuře v méně rozvinutých regionech EU, eh, protože toto základní poslání bychom měli mít opravdu na paměti. A o těch deseti miliardách z kohezního fondu si myslím, že ještě pořád povedeme debatu. Takže děkuji panu zpravodaji za odvedenou práci. Pan Terker. Äh, Děkuji, pane předsedo. Zpráva týkající se Federu se snaží podpořit investice do určitých oblastí, především do celoevropských sítí. Čili e, mně se líbí e, pozměňovací návrh 15 týkající se rozvíjení železniční sítě interoperabilní a také je tam podpora intermodality. Ale byl jsem tak trochu překvapen, když jsem slyšel kritiky pana Kramera. Týkající se eh, koridoru mezi Baltem a Jadranem, týkající se té části koridoru procházející Rakouskem. Myslím, že se tady musí zohlednit nutné podmínky pro to, aby se posílila železnice a intermodalita. Ano. To bylo, byly právě nutné věci pro to, abychom mohli vybudovat tento koridor ze severu na jih. růst a zaměstnanost. To je klíč. Ta vaše kritika mě opravdu překvapila. Také musíme pomýšlet na úlohu a na přínos, finanční přínos. dotčených zemí. Já osobně bych se domníval, že to oceníte. To veškeré úsilí, které bylo vynaloženo vzhledem k cílům, které si tady stanovíte. A ten projekt by byste měl spíše podporovat a spíše, než byste ho kritizoval. Přitom jde o zcela zásadní část pro, to, pro ten koridor. Pan Marinescu. Eh, referitor la amendamentele propuse de domnul Děkuji, pane předsedo. Pokud je o pozměňovací návrhy pana Kramera, myslím, že u článku 5 musíme zapracovat dva oddělené odstavce. To se týká dopravy a e, ekonomických aspektů. Mělo by to zůstat tak, jak je to v návrhu komise. Dále podporuji e, rozvoj měst a také přidělení 5% zdrojů na tento aspekt, tedy rozvoj měst. Dále chtěl bych, abychom se na toto zaměřili podrobněji. Padl tady návrh na dvouúrovňovou evropskou síť. Navrhovaly se tam různé přístupy k této otázce. Dále ten nástroj e, propojení Evropy také z velké části souvisí s tou klíčovou infrastrukturou. Budeme se tedy muset zaměřit na to, jak budeme vyčlenovat prostředky z eh, Fondu soudržnosti a Fondu pro regionální rozvoj, tak, aby věci byly jasnější. V současné době se totiž oba eh, tyto fondy ubírají směr, stejným směrem, pokud jde o investice. Dále Domnívám se, že bychom ještě měli prodiskutovat a zaměřit se na to, zda v rozvinutých regionech by měla existovat možnost eh, investovat do eh, dopravy. Slovo má pan Rikem. Díky pane předsedo. Nejprve bych rád poděkoval Michaelu Kramerovi za jeho práci a za zahání diskuze. První připomínka, když hovoříme o regionálních fondech, ztrácíme více než 90 finančních zdrojů v dopravě. Znovu ještě, znovu ještě poděkuji webstream Michael Kramerovi za to, že naslouchá. Rád bych řekl, že více než 80 které věnujeme dopravě, v Evropě každoročně i pochází z regionálních fondů a to je nesmírně rozpočtově závažná záležitost. Rád bych učinil připomínku jako stínový zpravodaj eh, k fondům soudržnosti, tady ten návrh komise k fondům soudržnosti podporující podporuji zpravodaje, eh, když tvrdí, že je nutno ještě dosáhnout dalšího pro dalšího pokroku v oblasti životního prostředí a také pokud je o právní základ v oblasti cestovního ruchu. Na druhé straně tady mám určité výhrady, pokud jde o diskriminační procento pro některé typy projektů, především v silniční dopravě, protože ve fondu soudržnosti je 10 miliard, které jsou vlastně eh, určeny někam jinam, mechanismu propojení a, a, a silnice z toho jsou vyloučeny a to, to jsou problémy s eh, zeměmi Evropy 12 když do fondu soudržnosti tam dám, zavedeme ještě mechanismus diskriminační, tak budeme mít, tak vzniknou opravdové, opravdová povstání. A to poruší celý tento mechanismus propojení. Myslím si, že předložíme několik pozměňovacích návrhů, týkající se přidané hodnoty, ale eh, pokud jde o výsledky, musíme, musíme Eh, musíme se bránit akumulaci emisí CO2, eh, horizontální priority, systém inteligentní dopravy, inteligentní systém dopravy, to je jediný způsob, jak začlenit eh, přidanou hodnotu a dále technická podpora a několik návrhů týkající se indikátorů, pokud je o FEDER. Tady bych udělal jedinou připomínku, je tam jeden eh, ohavný pozměňovací návrh, o tom jsme už hovořili, týka, který se snaží vyloučit dopravu z fondu FEDER. Já bych rád připomenul, že fond e, soudržnosti 30 miliard v posledním rámci rozpočtu na dopravu a více než 40 miliard z regionálních fondů, což znamená, chceš, když zrušíte v, v této položce e, dopravu z regionálních fondů, tak, tak zrušíte 40 miliard subvencí. Samozřejmě tady mechanismus propojení 31 miliard a připomínám, 10 miliard už existovalo předtím, protože to bylo v rámci agentury a nejsme si jistí, že zachráníme ty ostatní miliardy, které zbývají, ale v nejlepším případě, kdybychom odhlasovali návrh komise tak, jak je, ztratili bychom, přišli bychom o 20 miliard eur fondu financování pro dopravu. A myslím si, že si musíme dát velký pozor na tento návrh a odmítnout, aby doprava byla vyloučena a tím skončím. Připomínám, že současná krize se mi nezdá, že by se vyhnula eh, zemím eh, konku- eh, hospodářské soutěže, jsou stále méně konkurenceschopná, jsou stále více deficitní a ta globální částka bude mít okamžitě dopad na rozpočet a samozřejmě bychom měli implementovat re- rezervy to by bylo um, smrtelná záležitost pro dopravu. Takže upozorní všechny kolegy, že pakliže ponecháme věci um, v oblasti fondů konkurenceschopnosti, tak by to byl opravdové zemětřesení při financování, při, při, pro financování dopravy. Uh, a to by, to by nic potom nevykompenzovalo. From the commission, Mr. Nakonec pan Berkovic za komisi. Yes, uh, thank you. Well... Ano, děkuji. Nejprve bych chtěl poděkovat panu zpravodaji jednak za kvalitu a také mm, za to, že zpráva je velice zajímavá. Obsahuje to řadu prvků, které podle mého názoru jsou v souladu s naším návrhem, zvláště to zaměření na výsledky, udržitelnost a propojení s Evropou 2020. Pokud je o komisi, máme ale také několik komentářů. Týká se to částečně rovnováhy, částečně eh, konkrétního změní, takže k tomu bych se chtěl vyjádřit. V našem návrhu, musím říci, jsme se snažili integrovat eh, klimatické změny a změny v životním prostředí v rámci celého programovacího období od definice strategie přes eh, aplikaci jednotlivých směrnic až po samotné programy a také jsme se snažili to zařadit do řízení programu a výběru e, operací přímo v terénu. To je zapracováno do celého toho nařízení. Z toho důvodu e, pozitivně nahlížíme na tu vaši obavu o externích nákladech. My si myslíme, že už je to tam zapracováno. Zvláště ta zásada, e, kdo znečišťuje, platí. To tam bylo posíleno. Takže já myslím, že to není otázka záměru, ale spíše otázka přesného znění. Nyní se dostávám k aspektu rovnováhy. Myslím, že už eh, to tady několikrát zaznělo. A jeden z návrhů se týká všech tří nařízení a jde o to, aby byly zrušeny tematické cíle, které jsou navázány na dopravu jako takovou a spíš aby to bylo zapracováno do nízko, na, nízkouhlíkové ekonomiky, tedy ty tematické cíle. A já myslím, že i tady je to možná příliš omezující vzhledem k tomu, že smlouva Eh, má, nebo smlouva eh, má cíle, které se týkají dopravy. Ještě jednou musím zopakovat, že sdílíme řadu eh, z vašich názorů. Například je zajímavé to napojení na cíle snižování uhlíku do roku 2050. Ale trochu nám dělá obavy, jak se tady postupuje. Já myslím, že někde by to mohlo vést k příliš velké administrativní zátěži a to by také asi způsobilo negativní reakci ze strany členských států. My totiž máme pocit, že je to věc, eh, ve které musíme dosahovat koncenzu a musíme postupovat tak, aby byly eh, do procesu zapojeny také zúčastněné nebo řídící orgány a všechny ostatní subjekty, které zde působí. Další věc, která je také asi redakční povahy, a sice jde o multiplikaci odkazů na různé typy činností, které můžeme financovat. Já myslím, že všechno, co jste tam dodal, může být financováno již tak, jako tak. Možná, že bychom se mohli zlepšit, například pokud je o zaměření, rozvoj venkova se tady zmiňuje, ale jinak je tady dlouhý seznam a zvláště když se podíváme na pozměňovací návrhy jiných výborů, tak já myslím, že příliš dlouhé seznamy by mohly být eh, kontraproduktivní. Mohlo by nás to totiž odchýlit od eh, hlavního zaměření a výsledku, který chceme dosáhnout, ale to je taková menší věc. A nyní se dostávám k otázce financování infrastruktury v těch bohatších regionech. To tady zaznělo, na to si názory liší, ale měli bychom si jasně říci, jak to zní v návrhu komise. Návrh komise říká, že bychom nechtěli financovat základní infrastrukturu v těchto regionech. A to podle našeho názoru jsou právě ty velké infrastruktury, dálnice, rychlostní silnice eh, nebo eh, rychlostní eh, železnice a tak dále. To jsou tedy regiony, které jsou nad 90% průměrem komuni- eh, společenství. Komise totiž eh, navrhla novou kategorii přechodových regionů. A my jsme se rozhodli takto postupovat, ne proto, že si myslíme, že by ty věci nebyly důležité, ale proto, že zdroje, které jsou dostupné, ehm, nebo bohatší regiony mají i tak eh, dostupné zdroje a myslíme si, že ty menší pro- projekty by měly větší hodnotu. Takže menší projekty budou moci být financovány. A ty země, které jsou způsobilé pro fond eh, způs- eh, soudržnosti, tak stejně aplikují tyto fondy po celém území. Takže je to takové menší pouze vyčlenění, pokud je o celkovou částku financování, které je dostupné. A ještě jedna konečná poznámka, poznámka nakonec, která se týká cestovního ruchu. Já bych chtěl vysvětlit, proč je to tam prezentováno tak, jak to tam je. Proč to tam zmiňujeme jako velice důležitou hospodářskou činnost. Není to uh, samostatný cíl, ale je to něco, co může přispívat uh, v rámci více cílů Evropy 2020 k uh, růstu, k, k vytváření nových uh, pracovních míst a tak dále. Takže my jsme nechtěli cestovní ruch navázat pouze na jednu konkrétní oblast. A nakonec, pokud je o ukazatele, my samozřejmě si rádi budeme zabývat tím, jak ty ukazatele zlepšit a také velmi rádi se, spravodaj, se spravodajem povedeme podrobnější diskuzi. Děkuji. Very, very briefly. Velmi stručně. Děkuji, pane předsedo. Abych odpověděla. Tady se jedná o infrastrukturu, která zajišťuje základní služby, to znamená eh, doprava, inteligentní doprava. A to je špatná zpráva. Eh, s malým spolufinancováním máme vlastně motivaci pro regiony, a tady to je vlastně negativní poselství a e, není doba vhodná pro to, abychom vzdalovali lidi od Evropy. To, že je rozpočet omezený omezený, neznamená, že e, se máme takto zachovat. I s trochou evropských peněz bychom měli, e, měli podporovat evropské cíle. Já o, mě frustruje to, že se tady nehovoří o evropském přidané hodnotě a o prioritách. Protože nějaká trasa může začínat v bohaté oblasti a vést do chudé, obla, chudé oblasti, protože každá trať má dva konce. A takže... No nic. Michael máte slovo. Jo já mohu právě použít takový příklad. My jsme v Německu zafinancovali trasu Norimberg-Erfurt a povede a vede až do Mnichova, ale je to naplánované až do Salzburku a tam byla vložena miliarda evropských prostředků, přitom se jednalo o německý, jako cíl přiblížit východ západu, ale právě se ignorují hraniční oblasti. Já vám mohu uvést 20 příkladů projektů, do kterých se daly evropské peníze, členské státy ty peníze využily, ale eh, nedošel, nedorazil ten projekt až na hranice. Eh, takže nyní k tomu, co říkal Matěj. Ano, financování. Když financujete silnici, tak je jedno, jestli potom máte příjmy eh, z dálničních známek, to není spolufinancování, ale jestliže jste financovali železniční trať, tak eh, uplatňujete nějaké tarify a dostanete spolupina, máte spolufinancování ze tří čtvrtin. Je to výhoda pro silnici. A já si myslím, že je potřeba, aby jak si na tom byli všichni stejně, nebo minimálně, aby nebyla, aby silniční doprava nedostávala eh, jaksi přednost před železniční. A jestliže nemáme znevýhodňovat železnici, tak si myslím, že ne, dosáhneme kompromisu. Co se týče rozvinutých regionů a měst, je tu návrh komise, je to 2,2%, tenhle návrh není můj a Říká se, že rozvinuté regiony už mají dostatečnou infrastrukturu a, a další nepotřebují. Ale třeba když pomyslíme na nějakou velkou pom- metropoli a řeknete, že místo místo výstavby obchvatu e, budeme investovat do železnice, protože jestliže to něco má klimatický velký dopad, tak to je právě takový případ. A pak si myslím, že není dobré nepomáhat velkým metropolím, protože i když budou bohaté, tak ten projekt třeba nezrealizují. A tady možná došlo k nedorozumění, co se týče pěších, pěší chůze. Um, Jinak, co se týče těch fondů, myslím, že máte třeba půl miliardy na financování koridoru až do Talinu, tak je to bezvadné, ale a to se týká tedy čtyř zemí. Ale jestliže Česká republika třeba řekne, že z Dymadla by potřebovala, protože je to v dané situaci důležité, víme, že vnitřní, vnitř, eh, jaksi eh, plavba, říční plavba poklesla eh, značně a teď, když pomyslíme na nákladní dopravu po Dunaji, třeba investice do říční plavby, to jsou všechno otázky, o kterých bychom taky měli přemýšlet, protože se jedná třeba o splavnost eh, pro větší lodě a tak. Jde o to, prostě kam těch 10 miliard půjde. A uvidíme, jak se k tomu postaví Evropský parlament, ale neradi bychom, aby nás obešli. To je jasné. Já samozřejmě stanovuji náročné cíle, náročná čísla a neříkám to, protože s tím budou všichni souhlasit, ale u 40% pro železnici tam lze dosáhnout většiny. Ostatní čísla to lze dohodnout, ale minimálně 40% pro železnici. Prosím? Řečník hovořil bez mikrofonu. 40% by mělo jít minimálně na železnici dobrá. Ale Polsko, Bulharsko, Rumunsko, nové státy, které e, obdrželi prostředky v posledních letech z Fondu soudržnosti, tak tyto e, investice dali především do výstavby silnic. No, vy, vy máte rozvinutou železnici. Já jsem jel do Bulharska, do Rumunska vlakem a teda nejelo to rychle. A v Německu to bylo hlavně na západě. Pane Pirkere, Rakousko chce postavit tři tunely. Experti jsou toho názoru, že eh, ten projekt představuje asi 50 miliard a všichni říkají, že ty peníze nejsou k dispozici. Uh, A to je politika, kterou vedlo Rakousko, co se týče tedy těch peněz a e, odvolává se na ztráty e, hodnocení trojitého A. To se týká ovšem tunelů, které mohou být zajímavé pro Rakousko, ale jestliže já budu chtít jet třeba z Bratislavy do severní Itálie, tak to eh, není ideální trasa. Takže to je taky třeba hodnotit. Předseda eh, připomíná řečníkům čas. Eh, dobrá, děkuji vám tedy za mm, pozornost a doufám, že bude naše spolupráce pokračovat. Takže pozměňovací návrhy 7. května hlasovat 31. května a na plenárce v červenci. Děkuji. Nemám nic do různého. Jen chci připomenout, že příští schůze se bude konat 7. května v Bruselu v 15 hodin. Děkuji všem, děkuji tlumočníkům a končím zasedání.